Dámy a pánové, drazí kolegové, prosím, zaujměte své místa. Euh, Zahajuji naše zasedání, které má mimořádný charakter protože ta podstata tohoto zasedání bude věnována změně finančního řízení. A je tady příkaz, který spočívá v tom, že je nutné toto zjednodušit. To bude také dobrý způsob, jak oživit Evropskou unii. Pokud nemáte námitky, tak vycházím z toho, že náš návrh programu je přijat. Nemám žádné sdělně, sdělení pro výbor, protože koordinátoři měli výměnu stanovisek ohledně návrhu doporučení ohledně rozpočtu na rok 2017 tak jak to vyjádřil Jens Geyer, který je hlavním zpravodajem a k tomu se zítra na výboru budeme v 9 hodin vracet. Chci se ujistit, že zápis 23. a 24. května nevyvolal nějaké připomínky z vaší strany. Pokud tomu tak není, pak paní předsedkyně můžeme zahájit náš ohledně revize finančního nařízení v polovice období. Já bych chtěl poděkovat paní Inge Gresle, která je dnes s námi, protože je velice důležité, aby naše dva výbory mohly velmi úzce a v plné důvěře spolupracovat. Finanční regulace tak, jak byla specifikována, může vést k určitým potížím při uplatňování a může vyvolávat různá stanoviska, která vlastně brzdí výkonnost. Víte, do jaké míry paní Georgieva lpí na těch projektech, které by se zaměřovaly na výkonnost. A nastává doba, kdy finanční nařízení, tak jak je aplikováno, může významným způsobem škodit pokud ne přímo zničit naději na výkonnost. Nevím, jestli jste měli příležitost prokonzultovat tuto věc s lidmi z terénu a vztahy, které udržují s komisí. Stává se, že ten postup a ta cesta je velmi složitá. Je to tak složité, že potřebujete odborníky, experty, kteří jsou zprostředkovateli mezi Evropany a evropskými institucemi. A za těchto podmínek Evropa nedokáže skutečně oslovit Evropany. A pokud nedokáže oslovovat své národy, tak během voleb může být Evropa velmi vážně jaksi nepříznivě překvapena. A proto tato revize v polovice období je jistě cílem nebo lépe řečeno velmi důležitým okamžikem. Je to velmi kritický okamžik, okamžik, který by měl být jaksi konstruktivní a kde by bylo nutné zajistit zjednodušení. To je priorita, o které nedávno hovořila paní Georgieva. A my jako výbor bychom měli pomáhat komisi v tom, aby mohlo dojít k výraznému zjednodušení. To je tedy jaksi obecný postoj, o který tady jde. Jinak musím říct, že tedy sdílím předsednictví s paní Gresle, která samozřejmě není dostane slovo. Děkuji, pane předsedo Artuji. A srdečně vítejte. Já tento workshop eh, zde budu sledovat jako předseda kontrolního výboru, který kontroluje rozpočet. A my musíme nyní hovořit o tom, co jsme udělali v minulých letech a zda eh, budeme schopni tedy také v těch dvou, třech diskusích probrat to, jakým způsobem by bylo možné zjednodušit tuto záležitost. Já vás tedy zdravím jako zástupce výboru pro kontrolu rozpočtu. Máme tady sdílený eh, cíl. Chtěla bych eh, také přivítat kolegy, kteří zde zastupují ITRE a kteří mají projekty. Budeme se snažit do toho soukolí nahlédnout velmi zhluboka dneska a podívat se také na programy z hlediska výzkumu a vývoje, takže jsem velice ráda, že máme tento program Víte, že každý fond je jiný a vlastně finanční nařízení eh, postihuje pouze malý díl těch složitostí. My se musíme podívat také na specializované fondy, na strukturální, zemědělské, na fond pro rozvoj venkova a také na sociální fond. A musíme tedy se podívat také na další jiné fondy, které jsme velice eh, nadšeně vítali. Takže já bych chtěla poděkovat sekretariátu za realizaci, také jako panu předsedovi a můžete začít. Srdečné díky. Já navrhuji, abyste vy předsedala první části tohoto zasedání. Dobře, úžasné, ráda. Takže eh, dovolte, abych dala slovo panu Valbrokovi, který zastupuje generální ředitelství pro rozpočet který se zabývá finančními službami. Eh, s panem Belbrekem spolupracujeme celou řadu let a v podstatě se nám podařilo tam něco protlačit, i když se o tom už nehovoří. Eh, hovoříme spíš o tom, co schází z hlediska zjednodušení v těch ostatních fondech. Bylo by dobré, kdyby se hovořilo o tom, jak bychom mohli zjednodušit také ty ostatní fondy. Takže srdečně vítejte, pane Velbreku, máte slovo. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le Président. du Děkuji, paní předsedkyně, pane předsedo, vážení pánové členové parlamentu. Děkuji, že jste pozvali komisi na k prezentaci výsledků veřejných konzultací a k prezentaci představy o návrhu revize finančního nařízení. Jak správně říkal pan předseda Artují, musí to být zařazeno do celkového kontextu iniciativy týkajícího se rozpočtu na základě výsledků a výkonnosti. Skutečně komisi to teď hodně leží na srdci. Patří to také do širšího kontextu víceletého finančního rámce a průběžné revize tohoto rámce v polovině období. Naše návrhy se eh, budou řídit dvěma hlavními cíly. Prvním z nich je snaha zvýšit flexibilitu a druhým cílem je zvýšení eh, zjednodušení. A Naší ambicí je, že e, s těmito dvěma hlavními cíly, flexibilitou a zjednodušením, bychom optimalizovali výdaje a dopady rozpačtu už na konci tohoto celého finančního rámce. Jak vypadá ten proces my jsme hodně spolupracovali s útvary, s výkonnými agenturami, také jsme diskutovali se zúčastněnými stranami na akci, která proběhla 6. dubna 2016. Také jsme měli eh, online veřejné konzultace od 4. března do 27. května a já se teď budu snažit stručně představit ty hlavní výsledky. Naší snahou je, aby se nejednalo jenom o konzultace, ale o skutečný dialog se zúčastněnými stranami. A proto v říjnu také budeme mít vlastně takovou návaznou akci se zúčastněnými stranami, kde jim chceme vysvětlit, jak jsme zohlednili ty jejich eh, přání. Návrh revize finančního nařízení bude mít eh, specifický formát. V jediném návrhu bude nejen návrh revize finančního nařízení, ale také cílené změny některých sektorových právních předpisů, tak, abychom vlastně odstranili některá úzká místa, která zatím přetrvávají v některých právních předpisech. Nyní tedy k výsledkům veřejné konzultace. Nepřekvapivě eh, největší, nejpočetnější kategorii respondentů byly eh, individuální občané, nevládní organizace, výzkumné organizace a eh, orgány členských států a mezinárodní organizace. Hlavní oblasti financování jsou známé oblasti, jsou to především granty, veřejné zakázky, potom 20 nepřímé řízení a finanční nástroje. Toto financování eh, je poskytováno v rámci několika dobře známých programů komise, Horizon 2020, programy vnější akce, strukturální a investiční fondy Erasmus+, COSME a Connecting Europe Facility. Jak jaké vyznění tedy měla ta veřejná konzultace. Je zcela jasné, že je tady velké volání po zjednodušení a ještě větší volání po flexibilitě. Položili jsme řadu otázek zúčastněným stranám a já se tedy podívám nyní podrobněji, jak odpovídali na tyto otázky. Pokud jde o současnou úroveň jasnosti a pravidel, tak nejsou ze situací spokojeni a silně volají po eh, nějakém jednotném manuálu s pravidly, kde by byla mm, schrnuta všechna pravidla. Jasným eh, výsledkem také je eh, požadavek jasných pravidel v oblasti střetu zájmu. V současnosti Eh, je toto volání vlastně bez ohledu na způsob provádění. To je otázka, kterou se musí zabývat nejen zaměstnanci EU, týká se totiž všech partnerů, kteří provádějí evropské fondy, včetně u případu sdíleného řízení a nepřímého řízení. Dále k flexibilitě je tady silná podpora na používání svěřenských fondů i u eh, vnitřních krizí. A pak je tady také myšlenka, že by byly malé roční rezervy eh, v nástrojích EU pro vnější akce. Eh, komise zaznamenala tyto obavy týkající se také transparentnosti, adicionality, koordinace s dalšími programy a nástroje, nástroje a také eh, snahu o vlastně jednotnou sadu pravidel s dalšími dárci. Tím se dostávám k otázce vlastně eh, zlepší eh, koordinace pravidel. Je tady eh, vlastně snaha o ten jednotný soubor pravidel. To vlastně se týká případů, když se kombinují různé nástroje nebo kombinují různé typy intervencí a pak je tady také snaha o větší koordinaci a interoperabilitu pravidel mezi granty a případy nepřímého řízení. Pokud eh, tedy hledáme společné, nebo je snaha hledat společné rysy eh, těchto typů nástrojů a omezit případy, kdy ten nástroj má nějaké specifické vlastnosti. Pak další věc, která určitě bude zajímat účastníky workshopu, to jsou zjednodušené formuláře pro náhradu nákladů situace není úplně vyhraněná mezi respondenty. Je jasné, že si všichni eh, myslí, že zjednodušené formuláře by znamenaly zjednodušené výkaznictví, znamenalo by to ulehčení administrativní zátěže a posílilo by to právní jistotu. Nicméně výzkumné organizace a nevládní organizace byly spíše odmítavé k tomu, že by to byla úhrada nákladů na základě výsledků, protože mají pocit, že to neumožní nahrazovat reálné náklady, které nesly, a také mají obavu, že by se to mělo nejprve vyzkoušet, a tento nový typ úhrady předtím, než by se to realizovalo. Nicméně, pokud by to bylo jako doplňková možnost, tak se na to dívají příznivěji na tuto možnost. Jménem komise bych chtěl říci, že pro nás eh, to financování výzkumu eh, znamená především kombinaci více nástrojů, takže je tady možnost eh, Eh, paušálů, grantů u výzkumníků, jsou tady finanční nástroje, eh, třeba pro případy eh, výzkumných aplikací a také pak tady jsou náhrady na základě výsledků. A chtěl bych tedy prostě rozlišovat mezi výrazem output a result. V tom případě output to je případ, kdy ten výzkumník dostane úhradu skutečně na základě toho, eh, v co jeho výzkum vyústí. Může to být třeba zveřejněný článek, účast na nějakém kolokviu. A jsou to velice konkrétní věci, které lze nějak ověřit a které by nám umožnily eh, posunout se od toho, že musíme zkoumat detailně účty. Eh, takže eh, to je tedy eh, ambice, kterou máme jednak hodnotit podle výsledku a také podle výstupu. Potom bych ještě chtěl stručně zmínit další oblasti, které jsou pro nás důležité Eh, ve vztahu k mezinárodním organizacím. Všichni mezinárodní partneři volají po zjednodušeném a harmonizovaném výkaznictví, kontrolách a především v případě tzv. hybridních akcí. To je tedy smíšené a nepřímé řízení. Eh, chtějí, aby se mohlo mohli více, eh, aby mohli více vycházet z vlastních postupů, samozřejmě pokud je komise schválí. Pak ještě k tomu nepřímému řízení, ale také obecněji pro všechny kategorie respondentů je tady volání potom, aby nebyly, nebylo několik vrstev kontroly. To je také věc, kde zvažujeme možnost, že by som se křížavě spoléhali na audity, pokud byly provedeny podle mezinárodně přijímaných standardů nezávislými orgány a pokud byly provedeny tedy právě proto využití evropských prostředků. Pak tady je také otázka nepřímých nákladů, e, protože máme vlastně poměrně striktní přístup a některé eh, orgány teď přecházejí k plné úhradě nákladů. A potom tady ještě otázka eh, lhuty D plus 3. To pro mezinárodní partnery je také docela problematická věc. Konečně, pokud jde o ta zjednodušená pravidla finančních nástrojů, je tady silné volání potom, že by se našla efektivnější kombinace finančních nástrojů a jiných typů podpory, především pokud je vlastně e, přístup k opětovným tokům, to znamená obnovené použití nástrojů, a bylo by potom možné snáze získávat eh, nové položky z rozpočtu. Na závěr bych ještě chtěl poukázat na sedm oblastí, na něž se komise eh, zaměřuje v rámci veřejných konzultací. Za prvé je to zjednodušení pro příjemce eh, prostředků a pro všechny uživatele, kde tedy pracujeme na zjednodušených formulářích pro granty, pro paušály a náhradu na základě výstupů. Druhá oblast to je přechod o e, vlastně víceúrovňové kontroly k spoléhání se na e, výsledky auditu nebo hodnocení. Třetí oblast je umožnění pouze eh, jediného souboru pravidel pro hybridní akce nebo pro případy kombinace různých nástrojů či opatření. Čtvrtá oblast je efektivnější užívání finančních nástrojů. Pátá oblast flexibilnější zpráva eh, nebo řízení rozpočtu. To jsou třeba ty svěřenské fondy, o kterých jsem hovořil. Šestá oblast to je zaměření na výsledky a eh, streamlining výkaznictví. To znamená, že to e, výkaznictví by tedy bylo e, společné i pro účetnictví. A sedmá oblast to je jednodušší a e, štíhlejší zpráva na úrovni EU ve snaze dosáhnout například úspor z rozsahu a efektivnějšího řízení. Takže eh, tady v kostce eh, jsem představil, na čem komise nyní pracuje na základě těch veřejných konzultací. Naší ambicí je předložit návrhy v září, tak abychom mohli případně eh, se dohodnout včas na další cestě k 1. lednu 2008. 2018, tak abychom mohli už tedy na tom začít pracovat ještě před koncem tohoto víceletého finančního rámce. Takže děkuji za příležitost eh, prezentovat tady výsledky konzultací o tom, jak nejlépe reformovat finanční nařízení. Ja, herzlichen Dank. Das ist ja durchaus nicht freiwillig. Díky. Ano, je pravda, že to jaksi nebylo prosto rozporů, co jste řík, eh, týká těch jednotlivých subjektů. Já jsem velmi napjatá eh, na to, co nám komise předloží. Eh, důležitým hráčem na té, v té oblasti eh, kontroly je Evropský účetní eh, Evropský dvůr auditorů, účetní dvůr. Chtěla bych přivítat pana Lazaros Lazaru, který se zabývá těmito záležitostmi, takže máte slovo, prosím. Thank you, chair. Děkuji vám, paní předsedkyně. Milá paní Gresle, milý pane Artují, pánové předsedo a předsedkyně výborů, vážení poslanci Evropského parlamentu, dámy a pánové. Finanční nařízení je rámcem pro dobrou zprávu unijních prostředků tak, aby unijní prostředky byly utráceny transparentním způsobem. Má prezentace zahrnuje personální osobní reflexy. Dostali jsme z pověření komise i výhled, návrh komise a v souladu se smlouvou poskytneme své stanovisko, jakmile bude hotové a bez pochyby to bude dostatečně včas před jednáním mezi radou a parlamentem. Dnes reflektujeme a hovoříme o tom, jak by finanční nařízení mohlo vypadat, kde je možno ho zlepšit. Snažíme se reagovat na praktické záležitosti vyplývající z každodenních zkušeností. Začnu svou prezentaci obecnými poznámkami týkající se základních principů a pak se budu věnovat některým bodům, které si zaslouží pozornost. Člověk by eh, si mohl myslet, že dobrá praxe nemusí být přísně regulována, ale komise a další instituce by měly efektivně řídit vydávání prostředků Evropské unie. Eh, management je klíčem zlepšení situace, regulační rámec poskytuje k tomu podporu. Vydávání peněz by rozhodně nemělo znamenat jejich zneužívání a je třeba dosáhnout co nejlepších výsledků za co nejnižších nákladů. Je třeba, aby peníze byly eh, řádně vyúčtovány a jde o to, aby v tom výkaznictví bylo napsáno, co dělá kdo, kdy a jak a jaké akce se konaly, nekonaly a jaké se vyúčtovávají. Tyto prvky jsou hlavně v zájmu uh, Evropského účetního dvora. Finanční nařízení by mělo popsat, jaký má být výsledek a pouze tam, kde to je nezbytně nutné, by se mělo pouštět do detailů. V tuto chvíli jsme ve finální eh, fázi posuzování na straně komise. Soustředíme se na finanční management, audit a kontrolu. Já jsem zpravodajem pro tyto úkoly a předpokládáme, že ta zpráva jako speciální zpráva bude zveřejněna na podzim. Tato práce se věnuje managementu a účtování, stejně tak jako hlavním bodům aktualizace finančního nařízení. Pan Artuji už naznačil, že v dubnu 2016 došlo k akci, která se věnovala těmto otázkám a je třeba, abychom se tady upamatovali na zdravý selský rozum. Rád bych eh, řekl, že u účetního dvora jsme si toho vědomi a to, co pan Artuji řekl, bych si rád vyložil tak, že bychom se měli držet osvědčené praxe, měli bychom eh, se jinými slovy držet toho, eh, že věci by měly být jasně řečeny. Nejlepší eh, praxe, osvědčená praxe eh, by se měla věnovat tomu, co je v zájmu veřejných orgánů, měla by být v souladu s aktivitou respektovaných orgánů. V tuto chvíli máme mimořádné závazky, které zas očekáváme, že budou v tom víceletém rámci opět vysoké je třeba lépe tedy plánovat platby, dojde k tomu, abychom neutráceli příliš mnoho. Finanční nařízení by mělo reflektovat Junckerovy aktivity v souladu s doporučením nebo zprávou každoroční z roku 2014. Finanční nástroje jsou dostatečně monitorovány komisí, tak zní otázka, je možné uh, aby komise posuzovala finanční nástroje, je třeba mít tady celou řadu výdajů, které už existují. Revize finančního nařízení by tohle všechno měla řešit. Například v oblasti zemědělství rozpočet přímých eh, dotací farmářům byl redukován o 700 milionů eur. Eh, to je tak eh, plánováno, předpokládáme, že to bude konformní finanční opravy by měly být součástí celkové revize rozpočtu. Plánování hrubých výdajů od samého počátku je tak, jak se zamýšlelo, ale zároveň je třeba se věnovat i jiným bodům. Evropský rozpočet je tady od toho, aby implementoval politiku Evropské unie a dosáhl co nejlepších výsledků. Finanční nařízení by mohlo poskytnout určité kroky implementace jakým způsobem aktualizace finančního nařízení dále bude pomáhat komisi a rozpočtovým autoritám, orgánům při posuzování výkonnosti. Jde o to zjistit, zda to, čeho je dosaženo, je konzistentní a spolehlivé. Finanční nařízení by mělo hodnotit rozpočtové plánování, co se týká výkonu, implementace řádného vyúčtování. Komplexní legislativa pravděpodobně nepovede k nějakému zlepšenému výkonu, což je něco, co by si všichni přáli. Je třeba postupovat takovým způsobem, aby ti, kdo utrácejí prostředky, nesli odpovědnost za své výsledky, co se týká výkonu a souladu s pravidly. Rozpočet by měl být pružnější, tak aby mohl reagovat na nepředpokládané události teď se dostanu k další věci, kterou považujeme za důležitou, a to jsou lhůty. Lhůty jsou nutnou součástí finančního nařízení. Včasné výkaznictví je e, zásadní věc a přináší přidanou hodnotu. Pro nás takové výkaznictví je velice důležité pro toho, kdo je kontrolován, to poskytuje důležité odpovědi ne ve všech fázích jsou lhůty, ale přesto lhůty by měly být řádně definovány. Dobrým příkladem je včasné přijetí konzolidovaných účtů EU 2015. To nám pomůže přijmout a zveřejnit každoroční zprávu dříve než obvykle a v konzultaci s odpovědným výborem, výborem KONT pro kontrolu rozpočtu, přineseme zprávu v tomto roce již 13. října, což je zhruba o měsíc dříve, než tomu bylo v uplynulých letech. Poskytnutí odpovědných dat by mohlo vést k tomu, že se urychlí procedura udělení absolutoria. Jde o to, aby relevantní dokumenty pro udělení absolutoria nám umožnily posoudit účty. Je nešťastná praxe, kdy eh, lhuty směrují opačným směrem, kdy aktivity vedou k tomu, že dostáváme data od členských států. V tuto chvíli eh, lhuty jsou rozprostřeny po nejrůznějších předpisech, bylo by třeba je harmonizovat. A poslední věc, ne všechno, co je ve stávajícím finančním nařízení, musí být revidováno, spíš implementováno. E, příkladem je naše pozorování aktivit stále vysoké úrovni. Článek 32 odstavec 5 finančního nařízení o tom jasně hovoří a komise musí v tomto směru konat. Závěrem dovolte, abych řekl, že podle mého názoru update finančního nařízení potřebuje být principiálně opřeno pouze o podrobnosti tam, kde je to potřeba. Je třeba, aby se to věnovalo dlouhodobým rozpočtovým potřebám. Jde o to, aby byl e, rozpočet soustředěn na výsledky. Jde o to, aby se usnadnilo uh, usnadnili vztahy, které umožňují včasné výkaznictví. Jde také o to, abychom se zbavili zbytných kroků. Děkuji vám za příležitost, že jsem jménem účetního dvora mohl prezentovat naše názory. Těšíme se na návrhy komise a doufáme, že povedeme další plavné rozhovory s radou. Děkuji vám. Eh, děkuji, to bylo velmi výživné a jistě budeme muset prodiskutovat jeden bod ohledně toho, jak by se to mělo realizovat. Nyní téma výzkumu. To se nás všech masivně týká. To je budoucnost Evropy, zvláště z hlediska financí ohledně výzkumu. Takže vítám představitele EARTO, paní Atané a pana Sutnera Máte 15 minut dohromady, to není příliš mnoho, ale vy si to mezi sebou jistě rozdělíte. Nejdřív bude hovořit asi paní Atane. Já bych chtěla položit otázku panu Lazaru. Já jsem byl velice překvapen z hlediska rozpočtové informace v tom smyslu, eh, že eh, vlastně ty zdroje se nevěnují na snižování výdajů. Já jsem tedy vyvodil z vašeho vystoupení, že se musíme podívat se na naši rozpočtovou a účetní nomenklaturu. To znamená, některé zdroje by se neměly vnívat jako možnost pro odčítání výdajů, Eh, měl jsem to, pochopil jsem to takto správně? I, I hope I have uh, under... Doufám, že jsem správně porozuměl vaší otázce. My nenavrhujeme žádné zkrácení zdrojů, jak jsem naznačil ve výroční zprávě za rok 2014 hovoříme o tom, že rozpočet by měl být pružnější a měl by být to reagovat na nepředpokládané, nepředpokládatelné události, tak jak jsme je zažili v uplynulém roce. Také jsme vyzvali komisi, aby umožnila větší míru flexibility, aby umožnila zjednodušování. Jsme velice rádi, že komise tyto věci vzala v potaz. Děkuji vám. Ano, to chápu, ale eh, co mě překvapilo eh, v té rozpočtové prezentaci je skutečnost, že v některých eh, výdajích se bere neto vůči těmto výdajům a pak zdroje, příjmy. To může být například mm, platba e, úředníků a pak příspěvky, které se platí. Nebylo by vhodné, aby se to separovalo, abychom tady měli výdaje na straně výdajů a příjmy, i ty vázané příjmy, tedy z hlediska rozpočtové prezentace, na straně druhé. To byla ta otázka. Um, yes, we, we, we... Ano, to podporujeme. Děkuji vám za to upřesnění a to je důvod, proč také navrhujeme, aby rozpočet nebyl redukován s nějakou vyhlídkou na budoucí příjmy. Rozpočet je takový, jaký má být a další eh, výnosy by měly být přidávány k rozpočtu jako celku, tak, aby to mohlo být využito pro rozpočet jako celek. Děkuji. Děkuji, tak pojedeme dál. Eh, paní Atané, pan Sutner, máte slovo. Děkuji. Eh, paní předsedkyně, pane předsedo. Možná jen stručně a chci poděkovat i jménem eh, Wolfganga, abychom to nemuseli říkat dvakrát. Eh, my jsme ještě, nebo ne příliš často mluvíme před těmito výbory, ERTO je tedy Evropské združení výzkumných a technologických organizací. Máme zástupce z 23 zemí, zhruba 350 členů. A my se věnujeme tedy výzkumu, je to hlavně, vlastně hlavní jádro naší práce. Nejsme průmysl, nejsme eh, univerzita, nemáme žádné vzdělávací účely. Takže naše útvary se skutečně zabývají výzkumem, spolupracujeme s vládami, s průmyslem a pro nás je tedy jádrem práce e, třeba Horizont 2020 a obdobné programy. Takže jsme měli hodně komentářů k finančním nařízení. My nemáme příliš mnoho peněz, takže financování z horizontu 2020, to je věc, která se nás velice týká. A abych tedy ukázala zhruba, co jsme udělali e, tady. Uh, Určitě také se dozvídáte různé návrhy eh, rozpočtu. Někdy, pokud se podíváte na finanční nástroje, tak může vzniknout dojem, že finanční nástroje jsou cestou do budoucna. My máme dosti pochybnosti, protože my se mm, pracujeme hlavně s granty. My jsme dělali studii u hlavních devíti organizací a když dostaneme Eh, grant, tak vlastně na jedno euro vyprodukujeme pět eur a to no, vůbec nepočítám dopad výzkumu na inovaci do budoucna. To je prostě jenom ten eh, finanční přínos, takže když se podíváte na daně, tak určitě na tom potom vyděláte. Někdy jsou, je dojem, že eh, finanční nástroje a granty vlastně nepřinášejí úplně stejná čísla. My se snažíme být dosti aktivní v horizontu 2020, také u strukturálních fondů, ale to je sdílené řízení, takže to asi není teď úplně na stole. Eh, dívali jsme se na databázi eh, z projektu Horizontu 2020 a zhruba 8 veškerého financování eh, bylo uděleno členům ERTO, to celkem to představuje 1,3 miliard eur a jsme aktivní u 42% projektů v rámci Horizontu 2020, takže vidíte, že skutečně pod Horizont 2020 spadá hodně našich činností. To je tedy pro představu, abyste věděli, kdo jsme a co představujeme pro tyto programy. My jsme e, připravili dokument a tak předám slovo Wolfgangovi, který ho dále představí. Děkuji za příležitost vystoupit. Já jsem takový nepravděpodobný řečník, protože eh, ne, jsem součástí lobistického biznisu, skutečně eh, jsem spíše eh, technikem v té oblasti financování výzkumu a dnes tady, tady budu hovořit jménem všech výzkumných a technologických organizací z Evropy jakožto předseda pracovní skupiny pro finanční otázky při EARTO. Chtěl bych tedy zdůraznit některé záležitosti, které jsou poměrně specifické eh, ve srovnání s tím, co říkal kolega z účetního dvora, ale jsou přitom důležité pro EARTO. Jednak to je zvýšené užívání finančních nástrojů. Když se podíváme na výzkum a inovace, finanční nástroje typu půjčky nefungují pro velké skupiny eh, inovativních firm, jako jsou třeba ty výzkumné a technologické organizace, které hodně vycházejí z grantových projektů. Proč? Veřejně podporovaní eh, aktéři často nesmějí si brát půjčky ze zákona nebo podle jejich stanov, ale především jejich podnikatelské modely a finanční struktura vlastně neumožňují, aby finanční nástroje představovaly klíčové řešení jejich potřeb financování. A to jsme tedy zjistili eh, třeba i po intenzivních rozhovorech s EIB v posledních měsících. Z našeho pohledu to znamená, že finanční nástroje mohou fungovat pouze jako doplněk ke grantům, protože jsou oblasti, kde to smysl dává, ale je to jenom doplněk, nemůže to být něco, co granty nahradí. A je také důležité, že e, prostředky na pokročilé financování by neměly být vlastně odděleny z těch grantových projektů, tak aby se vlastně snížilo množství poskytovaných grantů. Mělo by to mít zase e, formu doplňkového financování. Další věc, která je pro nás důležitá, to je otázka e, používání e, paušálních poplatků, paušálních sazeb a jednotkových nákladů, aby se to tedy mělo používat více. Eh, to jsou vlastně nástroje, eh, které se považují za zjednodušovací, mohou fungovat u menších a neskušených eh, příjemců, které, kteří ne, nekonzumují velkou část programu. Ovšem, pokud by se to vnímalo jako jedno řešení pro všechny, že by to bylo prostě stejné pro malé a střední podniky jako pro velké podniky nebo univerzity, tak to by bylo potom problematické. Uh, Dopad na hlavní eh, aktéry je, že to představuje sofistikovanou infrastrukturu a zdroje, eh, vyžaduje to předchozí znalosti eh, a je třeba všechno toto provádět u výzkumných projektů. Zjednodušené form, formy náhrady totiž neposkytují přiměřené financování na činnosti eh, výzkumu a vývoje. To znamená, v tomto případě toto řešení nevždy vyhovuje potřebám těchto organizací, které jsou ale přitom klíčové pro úspěšnost rámcových programů. My se tedy domníváme, že ty paušály by neměly být mm, obecně rozšířeny, měly by být k dispozici pro ty, kdo je mohou využít, ale neměly by být povinností pro všechny účastníky. Financování eh, skutečných nákladů by se mělo zachovat, a to včetně financování nákladů v plné výši, pokud eh, je lze vyvodit z nějakého profesionálního systému účtování nákladů, eh, který se přijímá na úrovni členského státu, a to by právě mohlo platit i pro ty výzkumné a technologické organizace. Pokud jde o zjednodušení eh, kontroly a eh, podávání výkazů. My vítáme snahu o zjednodušení pravidel, eh, vítáme to, že by kontroly a výkaznictví u výzkumných a inovativních projektů mělo být jednodušší, protože to jsou věci, které mohou být velmi zatěžující a když se podíváme na výzkumné projekty a kontroly, a různé pravidla eh, podnikání, to často příjemci vnímají jako spíše rizikový faktor. Eh, naše skutečnost je taková, že jedním problémem je, že existuje určitý životní cyklus pravidel a kontrol během programu, to, to znamená, ta písemná pravidla eh, se třeba příliš nemění, ale přístup k těm pravidlům se kdy mění, alespoň z pohledu toho příjemce, když se potom objeví třeba nějaké pozdější kontroly, které dospějí k jiným závěrům než dřívější kontroly. A je to tedy potom poměrně náročné, náročnější, než by byla jasná pravidla hned od začátku. Pak tady je problém toho, že vlastně to může znamenat navýšení počtu subjektů, které jsou zapojeny do řízení a monitorování fondů. To platí zvláště pro strukturální fondy, ale také pro případě, že ty programy jsou outsourcovány na jiné subjekty v rámci horizontu. Náš závěr tedy je takový, že ta pravidla by měla být vykládána konzistentně a při kontrolách by se měla eh, uplatňovat nějakým spolehlivým způsobem a měl by se tedy omezit eh, ty různé, množství různých úrovní pravidel a auditů. Další bod eh, kontroly vycházející z výstupů. To je něco, na co se dívají eh, naše organizace tak, že to je v podstatě atraktivní, protože eh, by to bylo odrazem toho, že je snaha, aby skutečně ty akce v výzkumu a vývoje měly nějaký dopad. Ale potřebovali bychom ještě více informací, abychom si na to utvořili názor, jestliže to tady bude cesta, která se nakonec zvolí. Důležitá věc je, že výzkum je z podstaty věci, Eh, vlastně rizikovou věcí. Ten výstup je tam předvídatelný jenom do určité míry a eh, znamená to, že tedy když někdo nesprávně ohodnotí tu svoji představu, hypotézu, eh, že to nebude tedy přípustný výstup? u těchto kontrol na základě výstupů, tedy v, oblastu, v oblasti výzkumu a vývoje se domníváme, že tento koncept je třeba dále rozvíjet eh, na základě zkušeností klíčových zúčastněných stran. Je to velice důležité proto, aby to nakonec bylo vlastně přijímáno eh, těmi subjekty, aby přijímali to, že to bude fungovat. A je také důležité, aby různé instituce, zvláště třeba Evropský účetní dvůr, komise, aby měli stejnou koncepci těchto kontrol na základě výstupů. To je zcela nezbytné pro dosažení eh, právní jistoty u příjemců. Takže to bychom rozhodně doporučili při dalším řešení této otázky. Takže čas eh, mi vypršel, to byly tedy eh, konkrétní eh, představy a myšlenky od členů EARTO a velice rádi bychom, abyste tedy je zohlednili v dalším postupu. Děkuji vám. Srdečné díky. Takže tady vlastně jakoby jedou dva zajímavé vlaky. E, trošičku to svým způsobem také vyjadřuje určité zklamání ohledně paušálu. Samozřejmě, že by bylo vhodnější, jak si proplatit to do posledního eura, než používat tento paušální systém. My vnímáme tento problém, ale také chápeme, že tady je nutná právní jistota a to se týká právě auditu ex post. Takže u těchto dvou bodů je potřeba jaksi Eh, vydiskutování, tak aby bylo jasné, jakým směrem se to bude ubírat. Děkujeme za vaši prezentaci a jdeme dále. Nyní um, máme zde pana Firalise, který vede francouzskou biotechnickou uh, společnost. Máte slovo, prosím. Eh, takže pan Firat za firmu Firalis, ne, promiňte, omlouvá se paní předsedkyně. Já jsem prostě se dívala nížeji, takže nyní bude hovořit pan Esterman za EUA. Eh, paní předsedkyně, pane předsedo, vážení poslanci, zaprvé děkuji, že jste nás pozvali, abychom eh, se s vámi podělili o své názory za Evropskou asociaci univerzit a také bych chtěl pohovořit o bodech, které se objevily v tom výstupu z těch veřejných konzultací. Naše asociace je největší asociací univerzit. Máme přes 800 individuálních členů ze 47 zemí. Máme 33 národních konferencí rektorů, které zastupují nejrůznější systémy. Podporujeme univerzity na národní evropské úrovni, především v oblasti srovnatelných dat prostřednictvím konzultací, stejně jako je tomu v tomto případě, kdy provádíme konzultace na téma Horizon 2020 a Erasmus+. Máme různé nástroje na hodnocení, Mm, snažíme se také poskytovat širší perspektivy, snažíme se hovořit o evropské oblasti výzkumu a vyššího vzdělání. Také jsme poskytli deset bodů, které se snaží vidět věci ve větší perspektivě při veřejných konzultacích. A než se budu věnovat těm deseti jednotlivým bodům, tak bych vám rád ukázal, to, o čem my si myslíme, že jsou hlavní výzvy pro udržitelnost a zjednodušení z perspektivy univerzitního sektoru. Vidíte to na této folii. To jsou údaje z naší observatoře veřejného financování v letech 2014 mnoho systémů vyššího vzdělání zkrátilo prostředky na vzdělávání a výzkumné aktivity, některé až o 50 z celkové sumy. A to je samozřejmě věc, která má dopad i na financování na evropské úrovni. To je věc, kterou musíme nutně vzít v úvahu. První bod, o něm si myslíme, že je opravdu důležitý a už jsme to slyšeli od předchozích řečníků, je, abychom měli jednotná pravidla, ale e, stejně tak je důležité umožnit pro různé formy financování a různé sektory, různé typy e, příjemců. Je tady také další možnost pro Horizont 2020, Erasmus+, aby e, přihlíželi k tomu, co je specifického na vzdělávání akademickém výzkumu. Druhý bod také už tady zazněl, kolegové to zmínili, my doufáme, že bude dosaženo rovnováhy mezi e, mezi podporováním orientovaným podle výsledků a financování založené na nákladech. Jde o výzkum, základní výzkum, samozřejmě co se týká financování infrastruktury, tak to je daleko větší výzva v souvislosti se základním výzkumem. Máme tady stejnou věc v mnoha národních systémech a proto doufáme, že to bude vzato v potaz. A že budou účastníci vyzváni, aby přispěli k této debatě. Měření výsledků je také výzva, protože v základním výzkumu kolikrát žádný výsledek také může být velice důležitým objevem, takže to je velice důležitá věc. Zároveň, co se týká univerzit, tak je důležité, aby financování se soustředilo na náklady na aktivitu, tak, aby to bylo finančně udržitelné. Proto si také myslíme, že paušální sumy, eh, paušální částky a jednotkové náklady jsou důležitou součástí zjednodušování, ale je třeba zajistit, aby byly dostatečně kryty náklady. Jak už jsme slyšeli, je to opravdu velká výzva. Třetí bod, který chceme zmínit, se týká administrativních procesů kde došlo k určitému značnému zlepšení. Také vidíme ale, že někde pro příjemce, když se to týká velkých konzorcí, tak to může trvat, než se ženete třeba podpisy od všech účastníků, takže tady by byla třeba větší míra pružnosti. Další velice důležitá věc by bylo poskytnutí různých variant pro úhradu nákladů. Finanční nařízení to umožňuje, ale také je důležité, aby různí příjemci si mohli vybrat, protože tam skutečně budou příjemci typu univerzity, které eh, radši by chtěli mít eh, plošnou eh, částku, paušál, protože nemají třeba tak moc projektů, a pak jsou další instituce, které třeba mají kapacity na to účtování a ti by třeba rádi využívali svých mm, způsobů výkaznictví a managementu. Čtvrtý bod, bylo by důležité zlepšit konkurenceschopnost různých nástrojů financování na unijní, národní a regionální úrovni. Uh, vidíme, že princip spolufinancování je výzvou a když bych se vrátil k tomu, co už jsem vám ukázal, tak v mnoha systémech dokázalo ke krácení prostředků. Zbytek spolufinancování v 80% případů pochází z univerzitních zdrojů. To je tedy výzva. Ty univerzity, které mají dost peněz, se mohou účastnit těch eh, projektů, ale některé se dostávají pod tlak. To znamená, jde o kombinaci různých nástrojů financování na unijní, národní a regionální úrovni. To by mohla být obce varianta, jak se popasovat s touto výzvou. Šestý bod, který zmiňujeme ve svých konzultacích, se týká akceptace národních uh, účetních eh, postupů. To by mělo být eh, více implementováno, protože by to byl jeden z klíčových bodů zjednodušení a snížení administrativní zátěže. Mohlo by to vést k větší míře efektivity. Při konzultacích jsme viděli, že dvě třetiny univerzit musí mít paralelní manažerské struktury pro ty uh, účetní postupy, aby to fungovalo v rámci principu Horizontu 2020 a to je opravdu hodně velké plítvání silami a prostředky. Také doufáme, že se nám podaří vyvinout um, přístup k příjemcům prostředků zakládající se na důvěře, nemělo by docházet k dvojímu auditingu a je třeba, aby byly akceptovány i národní certifikáty. Bod číslo 8. My doufáme, že dojde k dalšímu rozvoji pravidel. Tady je rovnováha mezi množstvím změn a stabilitou. Bod číslo 9 to je také věc, kterou tady už předřečníci zmínili. Dělá nám starost to rozšiřování nových eh, finančních nástrojů, nástroje opírající se o půjčky. Třeba v minulém roce došlo k tomu, že byly odebrány peníze z projektu Horizon 2020 a přesunuty do Evropského fondu strategických investic. Dělá nám to starosti, protože to jsou peníze, které na jednu stranu byly odebrány velice úspěšnému grantovému programu, převedeny do jiného programu a opravdu ve velkém počtu systémů univerzity potom nemohly profitovat z těchto programů půjček, protože univerzity nemohou si brát půjčky a jak jsem vám ukázal v těch systémech, kdy došlo ke zkrácení veřejných prostředků, tak prostě není realistické, aby univerzity, i když by to třeba směly, aby dělali finančně riskantní výzkum za těchto podmínek. A konečně poslední bod, který chci zmínit, to je důležitý bod, který se týká implementace tak, aby to všechno fungovalo co nejefektivnějším způsobem. I tady doufáme, že parlament a hlavně jeho různé výbory eh, bez ohledu na formální procesy se podívají na to, jak funguje implementace nejrůznějších principů, které tu byly zmíněny. To jsou základní myšlenky, o které jsem se s vámi chtěl podělit. Hodně informací eh, je k dispozici na webových stránkách a samozřejmě jsem vám nadále k dispozici. Děkuji. Mnohokrát děkuji, takže tady se objevily některé dosti tvrdé oříšky, to bude také naše úloha. Mnohokrát děkuji za toto stanovisko. A nyní pan profesor Firat má slovo. Děkuji, prosím. Dobré odpoledne, paní předsedkyně, pane předsedo, vážení poslanci a poslankyně, dámy a pánové. Děkuji, že jste nás eh, pozvali jako zástupce malých a středních podniků v Evropě. Ano, jsme malou firmou, eh, Sídíme v Unang, možná jste o tomto městečku nikdy neslyšeli, je to tedy vesnice, poblíž Bazileje a Freiburgu, vlastně je to při hranici tří zemí. A jsme tedy malou firmou, která pracuje na vývoji biomarkerů, zejména pro zpřesňovací medicínu, diagnózu a máme poměrně velký závod na naše novátorské výrobky rozvíjíme, nebo zaměřujeme se na tři hlavní eh, nebo významné nemoci. To jsou srdeční selhání, eh, především v důsledku infarktu myokardu, dále Alzheimerova choroba, což je velký problém a my pracujeme na možnosti včasné diagnózy a předvídání Alzheimerovy choroby pomocí krevních buněk. Eh, na místo nějakých invazivních technologií, tedy zkoumáme krev a potom artritidu. Eh, tam máme také novátorskou technologii, která zkoumá efektivitu různých léčebných metod a tak, aby bylo možné vybrat tu nejlepší metodu pro daného pacienta. Máme dnes zhruba 70 zaměstnanců, působí především v Unang, ale také ve Štrasburku a v Paříži. Mnoho zakladatelů naší eh, firmy pochází z akademického světa, z klinického výzkumu nebo z univerzit. Eh, dlouhé roky působili u velkých farmaceutických firm, a víte, že kolem Basileje jich je hodně a e, máme e, tedy tam krásné prostředí v Alzajském, e, v Alzajském údolí, kde tedy se snažíme rozvíjet ty naše projekty. Zaměřím se tedy na ty evropské granty, které jsme zatím získali. Já jsem velice hrdý na to, že jsem Evropan, zvláště posledních šest let protože naše firma v roce 2008 měla jenom tři lidi a vlastně získali jsme první grant na můj inovativní projekt a e, teď už vlastně se to týkalo zhruba 30 miliard eur. Je to veliké riziko pro e, lidi, jako jsme my, když pracujeme na novátorském výrobku, ale ukazuje to také, že to stojí za to investovat do těchto projektů, protože to je budoucnost. Jak vidíte na tomto slajdu, naše firma a přidružené firmy jsou zapojeny do několika evropských projektů, některé jsou starší jako rámcový program 7, některé ještě e, probíhají, to je třeba iniciativa inovativní medicíny, to byly ty první programy a pak také jsme zapojeni do programu Horizont 2020. Také se podílíme na některých národních projektech, ale chtěl bych se tedy zaměřit na tyto tři projekty, protože jsou pro nás poučením a jsem velice potěšen pokrokem, který jsme zaznamenali v posledních třech, čtyřech letech. Takže ten projekt v rámci rámcového programu 7 my jsme se snažili udělat celkové odhady z hlediska nás jako malého a středního podniku, jak to tedy eh, funguje a vidíte, že u eh, toho projektu inovativní medicíny jsme dali hodnocení 6 z 10. Eh, ta celková míra financování byla 75%, teď ale dochází k navýšení až na 100%. A myslím si, že všichni, kteří dříve pracovali s IMI, jsou teď velice spokojeni. Rámcový program 7 to už známe dlouho. Byli jsme spokojeni. Pokud by tedy eh, byla nějaká kritika, tak možná, že výstupy tohoto projektu byly trochu rozmělněné. Nicméně navázali jsme mnohou spolupráci a mělo to viditelné výsledky. A Horizon 2020 to bych ohodnotila známkou 9,5 z 10, tedy velice dobrou známkou. My máme dva malé a střední podniky v rámci Horizont 2020. Pro každý projektu je e, určeno 5 milionů eur. Jsme velice potěšeni financováním, ale nejen e, tím financováním, také to řízení projektu se velice změnilo. Takže u projektu IMI jsme zaznamenali to, e, že ty zástupci těch projektů měli dosti pochybnosti. Byly tam určité problémy, ale například jeden projekt v rámci IMI byl dokončen loni, ale stále ještě eh, nedostal tu závěrečnou platbu i po jednom roku od ukončení projektu. Možná je to dáno tím, že eh, tento E, konkrétní projekt má koordinátory z rámcového programu 7 a když pak ten projekt skončí, ta ten koordinátor už pak nesleduje to výkaznictví, ale to je jenom okrajová věc. Ale důležité je tedy o IMI, my se podíláme na třech projektech. Na konci prvního projektu jsme zaznamenali, že polovina z 12 firm v rámci IMI vlastně nedodržela ten původní závazek, takže asi 16 milionů eur tam byl rozdíl, to znamená, že to bylo o 30 méně. To pak má přímý dopad na eh, celkové výsledky. Myslím si, že je důležité, aby firmy dávaly na začátku projektu eh, skutečně realistické závazky. A je třeba, aby ty projekty byly sepisovány na základě interních projektů, a ne na základě snahy získat větší příspěvek na projekt. My všichni samozřejmě potřebujeme takovéto projekty. Eh, farmaceutický průmysl, ale i vlastně aplikovaný výzkum, akademický svět, malé a střední podniky. Pokud jde o nástroje Horizontu 2020 a malé a střední podniky, tak měl jsem zmínit naše první pocity pro, po jednoletém trvání projektu. Jednak to je projekt ADIA, což je tedy firma, které eh, předsedáme, a potom to je projekt Radio, Radio Pred. Byli jsme velice překvapeni, jak jednoduché bylo řízení těchto projektů. Také jsme byli potěšeni digitalizací řízení rozpočtových otázek. Eh, je tady jednodušší výměna s vědeckými kontakty, ale i ohledně dalších záležitostí. I když to byl tedy první projekt v rámci Horizontu 2020, neměli jsme žádné příliš velké prodlevy s prováděním. Takže my jsme tady zaznamenali přidanou hodnotu, že pro malé a střední podniky to znamená více pravomocí, mohou koordinovat eh, všechny činnosti, je to hodně eh, orientováno na ten výstup a ty vztahy mezi partnery nebo v rámci členů konzorcia eh, jsou zajišťovány tak, že jsou uzavírány subdodavatelské smlouvy snažíme se, aby ty peníze byly zužitkovány co možná nejlépe a funguje to dobře. A, a také díky digitalizaci eh, vlastně fungování v Evropské komisi eh, je to snažší. Například došlo k digitalizaci toho účastnického portálu. To skutečně nám usnadnilo život při řízení projektu, takže jenom pro vaší informaci dří, více 6 až 10 celkového rozpočtu jsme vyčlenovali na řízení a teď bych řekl, že to je mnohem méně 4 až 6 celkového rozpočtu. To znamená, poslední změny, eh, kdy došlo tedy k odstranění komunikace jenom na papíru, to nám skutečně pomohly i v podávání rychlejších výkazů k zajištění eh, kompaktnějších nástrojů řízení, přispělo to k, lepší koordinaci a také k otevřenější eh, komunikaci. Máme vlastně tady nástroj stálého výkaznictví. My tento nástroj používáme teď rok a skutečně nám to pomáhá eh, sledovat všechny činnosti, eh, dodrž, dodržovat všechny lhůty a milníky. A teď se mnohem více zaměřujeme tedy na tu inovační část projektu spíše než na výkaznictví a na řízení. Musím říci, že jsem také docela překvapen, že po výdajích ve výši jednoho milionu jsme neměli kontrolu. Tak to je také velká změna. Ale velice rádi budeme tady pokračovat tímto způsobem. Ano, došlo k velkému poklesu nejen nákladu na řízení, ale také času, eh, jaký musíme věnovat přípravě těchto výkazů. A když si uvědomíte, že musíme podávat výkazy každý rok, někdy eh, to, že došlo vlastně ke, k mm, zrušení některých úrovní eh, výkaznictví nebo kontrol, tak to velice vítáme. Takže ještě jednou bych chtěl poděkovat Evropské komisi, a chtěl bych říci, že od vytvoření naší firmy v roce 2008 jsme mohli vytvořit tedy plně integrované platformy biomarkerů. Máme vytvořenou velkou síť s akademickými kruhy, různými klinickými výzkumnými centry, s velkými farmaceutickými podniky a díky těmto vztahům eh, můžeme rychle postupovat a nyní vytváříme velice inovativní výrobky. Ještě jednou děkuji za pozornost. Mnohokrát děkuji. A vy jste teď eh, svým eh, způsobem také nastavil tu otázku, ohledně zlepšení zprávy, takže eh, i tato opatření vlastně byla přijata srdečné díky. A nyní bude hovořit pan profesor Kronhaler ze společnosti Max Planck Gesellschaft. Máte slovo. Everybody. Děkuji paní předsedající, dobré odpoledne všem. Dámy a pánové, snaha zjednodušit finanční nařízení je věc, která zaslouží aplaus. Já to velice podporuji, gratuluji k tomuto úmyslu a rád jsem přijel dnes do Bruselu, abych o tom s vámi diskutoval. Co se týká společnosti Maxe Planka, tak tento muž je gentleman, po němž byla společnost pojmenována. Max Planck si formuloval velice moudrou větu, stručnou, moudrou s hlubokou pravdou vhled dovnitř musí předcházet aplikaci. To je posláním naší společnosti do dnešních dnů. Naše společnost je přes 100 let stará a po celou dobu se snažíme pochopit dohlouby věci, jak se dějí, snažíme se získat vhled, ale samozřejmě snažíme se, aby naše názory byly také aplikovány. Tohle je folie, která ukazuje, že jsme velkým příjemcem unijních zdrojů, prakticky 900 milionů eur, přes 200 projektů od roku 1995. Pro tento workshop jsme se pokusili formulovat pár robustních statementů, podle principu KISS, Keep It Simple and Short, tedy nechť jsou věci stručné a jednoduché. Začnu titulkem a tady společnost Maxe Planka podporuje flat ratey, tedy paušály, protože to velice usnadňuje administrativu a zvyšuje to jistotu uh, míry financování a usnadňuje to výkaznictví. Ale samozřejmě nejsme z to, abychom pokryli celé ty náklady, naše nepřímé náklady jsou asi 50% ta míra paušálního krytí je kolem 50%. My bychom tedy byli rádi, kdyby paušály byly bližší reálným nákladům v návaznosti na to, co už řekl pan Esterman, i my si myslíme, že Horizon 2020 je velice komplexní, ale trochu trpí tím, jak je komplexní a my si myslíme, že takový štíhlejší formát s menším množstvím nástrojů by to práci značně usnadnil. Hlavně půjčky a podobné finanční nástroje by neměly být podporovány. To je pro nás, neměly by být intenzifikovány, neměly by se rozšiřovat. To je pro nás důležité, protože my jsme založeni na veřejných, my se opíráme o veřejné zdroje a v Německu ze zákona si nesmíme brát půjčky. To znamená, že nemůžeme využívat žádných formátů, které se opírají o půjčky a proto takovéto financování pro nás nemá vůbec smysl. Za druhé, a tady bych rád podpořil to, co řekl pan Sutner, půjčky pro výzkumné organizace někdy mohou se stát budoucím břemenem pro tyto organizace, protože míra návratovosti výzkumu, hlavně základního výzkumu, z pravidla eh, není taková, aby se to projevilo přímo v té organizaci. Jde tedy o to, aby v těch výzkumných organizacích, eh, jakým způsobem eh, vlastně uhradit půjčku za základní výzkum, když se ten výsledek projeví někde jinde. Takže uh, my jsme výrazně proti rozšiřování systému půjček a podobných nástrojů. My také, jak už bylo řečeno, žádáme, aby nedocházelo k přesunování rozpočtu. Rámcové financování je teď už omezeno a míra úspěšnosti v některých programech je až frustrujícím způsobem nízká musíte vždycky zvažovat, eh, co výzkumníci a badatelé mají dělat a když nemáte šanci uspět, pokud je ta míra úspěšnosti nějakých 7%, tak proč se do toho vůbec pouštět? Další věc se týká samotného jádra vašich aktivit tady. Snížení komplexnosti finančního nařízení. My bychom rádi méně pravidel, jasnější pravidla, to je přesně to, co vy se tady snažíte. Zase ten princip KISS, keep it simple and short. Věci by měly být stručné a jednoduché. A teď následuje provokace v mé dnešní prezentaci. E, toto prohlášení doufejme povede k tomu, že se spustí diskuse o tom, co to znamená financování podle výsledků, podle výstupů. Mí předřečníci už to zmínili, proč já tady to prohlášení mám, protože je to silné prohlášení, protože my opravdu jde o to, že Většinou ten základní výzkum se musí opírat o zvědavost a zvídavost a základní výzkum je v podstatě nepředvídatelný, co se výstupu a výsledků týče. To znamená financování podle výstupu ve smyslu předvídání, předpovídání výsledků základního výzkumu to má potenciál zahubit jakoukoliv inovaci to mám na mysli touto folií. My opravdu bychom rádi povzbudili diskusy, aby se alespoň jasně řeklo, že eh, žádat eh, o dotaci na to, co jako výzkumník a badatel už víte, by v podstatě snížilo možnost našich aktivit a omezilo by to naši konkurenceschopnost, eh, naší jako Evropy. Je mnoho příkladů v historii inovací. Všichni asi eh, znáte historii transistoru. Transistor je výsledkem pěti různých výsledků základního výzkumu za dobu 50 let. Každý z těch výsledků sám o sobě byl k ničemu a jenom když se těch pět poskládala dohromady, tak se z toho ukázalo, hele, ono je to užitečné, takže prosím, nepřehánějte to s tím financováním orientovaným podle výstupů a výsledků. Tohle je nejdůležitější posláním dnešní prezentace. Máte opravdu velkou šanci. Revize rozpočtového nařízení poskytuje šanci dále postoupit se zjednodušováním, což může rozšířit atraktivitu a sympatie pro Evropskou unii obecně. Představte si to, jenom to finanční nařízení mohou se stát katalyzátorem pro lepší akceptanci Evropy. Jenom vás eh, chci povzbudit, abyste se nebáli chopit míče, který je na vaší straně. Tato angažovaný postoj a e, musím říct, že jsem e, na to chtěla trochu navázat. Samozřejmě, že ty nálady jsou různé, také bychom chtěli poblahopřát Portugalsku za ten úspěch. Takže a nyní náměstek generálního ředitele ředitelství pro výzkum a inovace, pan Child. Chceme vám poděkovat, že jste přišel. My vás nemůžeme obvinovat, že může, musí, můžete za tuto e, situaci, protože e, vy jste předtím pracoval jako ředitel z hlediska ESVČ, takže děkujeme také a blahopřejeme eh, k tomuto postupu a nyní máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Jsem velice rád, že mohu být zde a hovořit o tomto důležitém tématu a chci také poděkovat Evropskému parlamentu, oběma těmto výborům eh, k tomu, že zorganizovali tuto akci s tak významnými účastníky, protože se tak můžeme poprvé setkat, můžeme si vyměnit názory eh, i ohledně toho, jak můžeme spolupracovat na zjednodušení administrativní a finanční architektury, s níž pracujeme a je to samozřejmě klíčový okamžik z hlediska řízení eh, výzkumného a inovačního rámcového programu Horizon 2020. Nejenže máme tady příležitost zabývat se finančními pravidly, finančním nařízením, ale také, jak se blížíme k revizi víceletého finančního rámce v polovině období a systému Horizontu 2020 samotného, a rozhodně mám porozumění pro to, co tady bylo řečeno, že je zapotřebí zabránit tomu, aby peníze na výzkum a inovaci se vlastně nějak eh, roz, roz, rozčlenily na jiné účely, i když si uvědomujeme velké politické a ekonomické úkoly, které stojí před EU, tak je hm, třeba to tam nechat. Nejprve bych chtěla říci, že jsem velice povzbuzen, když slyším ty pozitivní reakce na pokrok, který jsme už zaznamenali, nebo který zaznamenali mý předchůdci při zjednodušování horizontu 2020 ve srovnáním s předchozími rámcovými programy. My jsme eh, v našem generálním ředitelství výzkumu a inovace provedl, provedli výzkum se 44 tisíci účastníky různých projektů a ta zpětná vazba byla v podobném směru, tak jak to tady říkal pan profesor Firat, a sice, že většina příjemců přivítala ten zjednodušený model financování, který jsme zavedli, kde jsou ty paušální úhrady nepřímých nákladů, došlo ke zrychlení grantových postupů, více se používají výzvy ve dvou fázích, více se používají vlastní účetní systémy příjemců, vytváří se jediný útvar pro kontroly, který má právě zabránit tomu, aby se provádělo více kontrol u stejného příjemce a u stejné činnosti. A především si myslím eh, všichni cení toho účastnického portálu, který představuje vlastně společný harmonizovaný eh, systém eh, řízení grantů, který je online, což je užitečné nejen pro účastníky, ale také pro kolegy z eh, různých útvarů, které v komisi mají na starost výzkum. Ale jsme odhodláni ještě jít dál. Pan komisař Karloš Mojda to dělal jednou ze svých priorit, to znamená rozšíření takovýchto postupů, na které se chce dále koncentrovat. Chtěl bych také rozlišit mezi finančním nařízením a různými pravidly a systémy, které máme v rámci výzkumných programů Horizontu 2020 především pravidla pro účast, kde ty některé eh, postupy jsou potom řešeny detailněji. Když mluvíme o zjednodušení a zjednodušovacích opatřeních, tak řada věcí, které bychom chtěli udělat, a řada námětů, které jsme získali od účastníků, se dá řešit právě v kontextu už existujících pravidel Horizontu 2020. Několik příkladů. Už jsem zmiňoval eh, způsob, jak vlastně zmírnit zátěž účastníků eh, kvůli eh, vlastně těm poplatkům ve výzvách k předkládání projektů. Ty výzvy jsou teď ve dvou etapách kde vlastně v první fázi mohou ty účastníci připravit jednoduš, zjednodušenou žádost, kdy se tedy uvidí, zda vůbec ta jejich žádost je přijatelná a potom v té druhé fázi, kdy už je omezenější počet účastníků, se poskytují detailnější informace. Dále, eh, pokud jde o osobní náklady, ty se tedy účtují i za kratší, kratší období, než za co celý roz, rozpočtový rok a velmi aktivně můžeme také zpracovat na zlepšování účastnického portálu, tak, aby e, bylo vše jasnější právě na základě té zpětné vazby, kterou stále dostáváme. Rozhodně budeme velice aktivní i nadále a nemusíme čekat ani na změny ve finančním nařízení, ani na příští rámcový program, který přijde po, po horizontu 2020. Nicméně vidíme příležitosti u eh, obou těchto okamžiků k dalšímu pokroku. Pokud mluvíme o reformě finančního nařízení, určitě souhlasíme s mnoha myšlenkami, které zaznívají i s tím, co říkali, říkal kolega z eh, generálního ředitelství pro rozpočet, který mluvil o vylepšení a zjednodušení našeho řízení rozpočtu a eh, zavedení eh, nebo zobecnění těch správních postupů. A určitě rádi budeme sdílet ty zkušenosti, které my jsme získali se zjednodušením při přechodu ze sedmého rámcového programu na Horizontu 2020. Rádi se o to podílíme s jinými eh, kolegy, kteří spravují jiné rozpočtové programy. To by určitě bylo důležité. A na závěr ještě bych se zmínil o některých myšlenkách, které tady dnes už zazněly. Za prvé otázka eh, rozpočtu vycházejícího z výsledků a toho, že místo předsedkyně Georgieva to hodně zdůrazňuje, to je věc, ke které se velmi hlásíme. Někteří řečníci také tady zmínili, že to vyžaduje užší spolupráci mezi všemi relevantními subjekty, to znamená mezi těmito výbory, kolegy z účetního dvora a různými útvary komise, které se na tom podílejí. A také eh, s členskými státy prostřednictvím rady a musíme se tedy zaměřovat na efektivnější a méně zatěžující eh, způsoby měření úspěšnosti. A pak ještě bych chtěla zmínit tu otázku, eh, zda eh, ty kontroly založené na výstupech jsou cestou ku předu. Já velice dobře chápu to, co řeklo několik řečníků, že výzkum je oblast, kde se ten úspěch měří špatně a negativní výsledek je také často vlastně důležitým úspěchem. A jak, ať už najdeme jakoukoliv metodu, tak samozřejmě to musíme zohlednit. Pak, jak paní předsedkyně, vy jste říkala, že, že jsem se eh, do toho zapojil eh, docela nedávno. Já jsem docela překvapen, že na svém pracovním stole mám mnoho případů, kdy velice kvalitní výzkumná práce byla nějakým způsobem eh, postižena tím, že se třeba nedodržely lhůty, nedodržely se určité záznamy a my potom musíme ty složky posílat na OLAF nebo posílat tam naše auditory a to i u velice úspěšných výzkumných organizací, protože máme tady velice úzké zaměření někdy třeba na ty časové lhůty a myslím, že ve spolupráci s kolegy a také eh, s vámi musíme najít cestu, jak měřit výstupy tak, abychom Eh, právě se vyhnuli této pasti rozlišování mezi úspěchem a neúspěchem. Ještě jedna zkušenost. Já jsem se zhostil té funkce 16. dubna a 17. dubna kolegové přišli do mé kanceláře a dali mi dokument o šestistech stránkách, což je anot akceptovaná eh, vzorová dohoda o grantu. Je to vlastně taková bible eh, postupů pro projekty Horizontu 2020. Já jsem tedy koukal na ten dokument, kde jsou skutečně pokryty všechny možné eventuality. A já jsem eh, tedy říkal, doufám, že tenhle dokument se brzy reviduje, že třeba v první fázi se to smrskne na 200 stránek a pak třeba ještě méně. A kolegové říkali, no ano, tak to jsme rádi, že jste mezi námi, že máte nějaké čerstvé nápady, ale je třeba si uvědomit, že ta pravidla jsou tak pravid, eh, podrobná kvůli tomu, že ty zúčastněné strany, už to jsou státy nebo ti praktici eh, chtějí mít jasno v každém pravidlu, v každé možné eh, eventualitě. Tak já doufám, že když budeme s vámi všemi spolupracovat a snažit se hledat eh, flexibilní řešení, že se nám to podaří. A pokud mohu být upřímný, když jsem vás tady dnes poslouchal, některé z vás, tak když vidím, že jste vlastně tak otevření, tak já bych byl rád eh, také velice otevřený k těm změnám eh, v eh, fungování horizontu 2020, protože to určitě může, může posílit naši konkurenceschopnost. A na závěr, to už je trošku mimo tu tematiku finančního nařízení, ale zaznamenala jsem, co tady zaznělo ohledně té kombinace grantů a půjček. Chápu ten argument, že mnozí úspěšní účastníci jsou veřejné organizace, kde, které si jen obtížně mohou žádat o půjčku. Stejně tak Jedna ze silných stránek našich programů je to, že tam je poměrně silná směsice různých nástrojů, což nám poskytuje takovou flexibilní nabídku eh, různých možností pro různé úkoly. Samozřejmě eh, také se vedla náročná diskuse při zavedení Fondu pro strategické investování a my doufáme, že se podaří tedy najít vhodná cesta tak jako u horizontu 2020. Také musím říci, že naše výchozí hodnocení je takové, že tento nástroj byl velice úspěšný a že vytváří velký také zdroje inovativních investic s tím, že půjčky také mají pákový efekt, pokud jde o získávání financí z fondů EU a myslím si, že i nadále to bude součástí diskuse. Závěrem tedy, paní předsedkyně, pane předsedo, bych chtěla říct, že jsem velice rád, že jsem tady mohl vystoupit. Naše generální ředitelství pro výzkum a vývoj Eh, určitě máme velký zájem na vytvoření zjednodušeného systému finančního řízení a rádi se také podělíme eh, o eh, své pozitivní zkušenosti s přechodem na Horizon 2020 i s kolegy, kteří mají na starost jiné financování. A ještě bych chtěl jednou zdůraznit, že finanční nařízení je dobrou příležitostí, jak učinit pokrok, ale není to jediná příležitost, kterou máme a určitě budeme dále pracovat i v rámci existujícího rámce na maximálním zjednodušení a budeme nadále zvažovat, jak bychom mohli dále vylepšit příští rámcový program. Děkuji. Ja, vielen Dank. Sie sehen... Krát děkuji. Tak eh, vidíte, že jaksi s určitou pokorou přistupujeme eh, k tomuto tématu, protože samozřejmě byla tady snaha v podstatě všechny jednotlivé mm, případy ošetřit, regulovat a pak jsou tam ještě poznámky pod čerou a to vše se potom jaksi rozšiřuje, aby všichni věděli, o co jde. A e, pak e, tady jde o to, že tady vznikají takzvané jaksi žijící dokumenty a v podstatě na začátku byl dobrý záměr, ale teď se k tomu tedy vyjádří pan Eller. Děkuji. Já bych chtěl poděkovat e, oběma výborům jménem ITRE Děkuji, že mě vlastně přizvali k tomuto diskusi, protože jsem zpravodajem také za e, pravidla ohledně účasti na Horizontu 2020 a proto bych chtěl zde vystoupit. Já bych chtěl zvolit a přejdu na angličtinu. Já bych e, to rád pojal všechno z jiné perspektivy trochu. Co to tedy znamená pro program? Co se týká pers- finanční perspektivy, měli bychom začít tím, že budeme opakovat, že v tuto chvíli postrádáme ten cíl 3%. Jsme na 2% HDP a co se týká globální konkurence, pokulháváme za Asii Spojenými státy. Finanční nařízení je kombinací, a já to teď říkám neutrálně, je to kombinace permanentních rozpočtových škrtů a finančních modelů. Je to tedy 125% pro všechny. To prakticky vede k tomu, že míra úspěšnosti výrazně klesá. Co se týká malých a středních podniků, relevantní uh, flexibilní. Pravda, inicioval to parlament, tento program. Tam ta míra úspěšnosti je pod 6%. Prakticky řečeno v globální konkurenci ten program, a to je empirická zkušenost, kterou máme z jiných programů, program s úspěšností pod 15, pod 20% mezinárodně v budoucnosti asi nebude úspěšný, protože je to pro účastníky příliš nákladné, především pro malé a střední podniky, ale i spoustu pro, pro spoustu výzkumných organizací. Tedy výsledek toho one fits all, tedy jeden pro všechny, je velice nízká míra úspěšnosti. Jsou tu samozřejmě další otázky, třeba kde je přidaná hodnota z oblasti velkého průmyslu v těch 125%, jestli je tam někde přidaná hodnota u dalšího profitu a tak dále. A druhý aspekt byl tady rozpor eh, mezi eh, eh, náklady, které týmy paušálně a jinými metodami. Zase je to jenom neutrální konstatování, někdy se tím determinuje fakt, že se zcela ignoruje, že ve světě akceptovaný systém výkaznictví je amortizace statků a my máme eh, program, který v podstatě ignoruje fakt, že i veřejné rozpočty jakoby nepracovaly s tím, eh, že dochází k amortizaci materiálních statků a prakticky z logiky věci vyplývá, že to vede k faktu, že oblast výzkumu pak eh, závisí v podstatě na veřejném sektoru. Můžete se na to dívat odsud nebo odinuť, ale v podstatě ta pravidla jsou taková. Za třetí je tedy strukturální problém. Prakticky je determinován fakt, že v evropském výzkumu máme tři dimenze. Národní programy a národní účetní praxi, interní účetní praxi členů a e, samozřejmě máme Horizon 2020 vlastní účetní praxí a to vede k naprostému rozporu někdy pro ty účastníky. Dám vám příklad PPP, veřejný sektor, soukromý sektor a sektor výzkumu spolupracují a prakticky členové mají pět různých účetních standardů, které musí splňovat, což i právně viděno je opravdu problém. Otázka tedy vždycky zní referenční rámec, zda by bylo možné, a na to se jenom ptám, zda by bylo možné eh, vztahovat se jenom k systému Horizon 2020 nebo vztahovat se k národním účetním systémům nebo k těm obvyklým. To je otázka, jaká jsou tady rizika, co se týká rozpočtové kontroly nebo co se týká praktikovatelnosti toho. Ale máme velice komplexní systém, který není úplně vlídný a vstřícný v očích mnoha příjemců prostředků, protože uh, zvyšuje komplexnost těch obvyklých národních účetních pravidel. Prakticky řečeno, separace přímých nákladů a Horizon 2020 se opírá o to, že dojde k přísnému rozdělení přímých nákladů a jiných nákladů. To se často oddělit nedá. Já vidím problém, že komis ten koncept přímých nákladů komise nekryje všechny přímé náklady, které byly v FP7. Sice se hovoří o přímých nákladech, ale v realitě vidíme, že se rozlišují přímé náklady akceptované komisí a akceptované v FP7. A to povede to by mohlo vést k tomu, že mnozí účastníci se dostanou do problémů v rámci Horizon 2020. Je tam eh, velký potenciál rizika a uvidíme, jaké problémy z toho mohou vzejít. Auditní systémy, o kterých jsme hovořili, hovoříme o programu opírající se o výstup, ale kolikrát je tam velký rozpor mezi ambicemi a auditními systémy a uvidíme, do jaké míry komise bude schopná. Já teď neříkám to proto, abych nějak komisi obvinoval, ale uvidíme, jak komise bude schopná v perspektivě výstupu se popasovat s těmi auditními systémy. A třetí a poslední aspekt Co vidíme, je snaha zjednodušit, ale prakticky za to máme spoustu výjimek. EIT je v podstatě samostatná sada pravidel a stále se hovoří o tom, jak jsou ty systémy komplexní. Je to sice součást rozpočtu, ale jako by to bylo vyčleněno. Já opravdu vidím perspektivu perspektivu eh, rizika nejrůz, pro nejrůznější výzkumné balíčky. Tam jsou pravidla, která vycházejí z různých pravidel pro obraný výzkum, pak jsou finanční pravidla, výjimka z těchto pravidel, pak máme akty v delek přenesené pravomoci, potom PPP a náš vlastní systém EIT a vlastní systém pro budoucí balíček na uh, obraný výzkum. Já mám pocit, že z toho rostou další a další problémy. E, to jsem chtěl jenom zmínit věci, o kterých bychom měli hovořit v souvislosti s touto revizí finančního nařízení. Krát děkuji. Děkuji také za strukturovanost tohoto problému. Já jsem ráda, že dnes u těchto problémů jsme se vlastně setkali s těmi starými známými. Máme tady problém finančních, jenom problém finančních nástrojů je nový, ten zbytek už známe. A finanční nástroje, vzhledem k tomu, že tady máme eh, vlastně čím dál více finančních nástrojů, tak jak si vznikají situace, kdy jsou takzvaně smrtelně nebezpečné. A co se týče toho účetního systému, o tom kolega hovořil naprosto oprávněně. Tady je otázka, zda bychom se nemohli dohodnout. E, pokud tedy se vlastně participujeme na evropských penězích, zda bychom neměli účetní systémy u všech prosadit. Samozřejmě, že by se museli jaksi transformovat. Momentálně máme velkou různorodost a je tady určitý mix i s těmi vnitrostátními podmínkami. A tady je Tedy otázka, jak zpracovat ty vnitrostátní podmínky, zda tedy eh, tady bude platit ten nadnárodní, mezinárodní systém, jak to bude s evropským systémem. A eh, můj benchmark je Bulharsko a Rumunsko. Prostě je tady otázka, zda skutečně to může se trvávat, protože tady jsou různé vnitrostátní eh, systémy. A to je tedy moje první otázka. Víte, že účetní eh, dvůr se zabýval zajímavými otázkami, zda je to vůbec eh, dodržet tyto, eh, zda je vůbec možné dodržet tyto deadlines, které byly stanoveny. A ještě na tu obec výzkumníků bych se chtěla obrátit. Jak je to s těmi slumpsams? Tady je otázka, zda tedy komise má navýšit tu částku, aby to bylo atraktivnější, což by z našeho hlediska vyřešilo celou řadu problémů. Nebo se domníváte, že ta eh, realita je tak eh, složitá, že vlastně se s tím nedá nic eh, dělat. A u té otázky finančních nástrojů bychom mohli samozřejmě také říci, že by se měly změnit vlastně ty příslušné stanovy. Například u té německé společnosti si můžeme představit, že byste mohli mít větší svobodu z hlediska využívání těch různých nástrojů. Proč myslíte, že je to vyloučené? A proč se domníváte, že není možné se pustit do modernizace těch vnitrostátních eh, pravidel a podmínek? Eh, o to bychom se měli také snažit. A na, na profesora Firata bych se obrátila. Jaké návrhy máte ke změnám nebo zjednodušení? Protože vy jste e, pracoval správně v situaci, kdy platí ty stávající e, pravidla, ale měli bychom myslet trošku dál, takže e, děkuji všem. A ještě pan Denano se přihlásil, chtěl by hovořit. A pan předseda samozřejmě, pan Artuj by chtěl hovořit. Já myslím, že tady se hovořilo o těch účetních systémech. A mě jak si mm, překvapuje ta různorodost. Například v eurozóně máme pravidla z hlediska deficitu a zadluženosti, ale konstatuji, že každá země prakticky má svoje vlastní pravidla. Vyhodnocování, vedení účtu a také dokonce auditorství, ověřování účtu. Máme také různé jazyky, proto tady máme tlumočníky, ale v tom v těch účetních systémech jsme stále v situaci, která je velmi různorodá. A to je téma, kterými bychom se měli eh, zabývat. Prostě eh, na úrovni těch podniků se ten problém víceméně eh, jak si vyřešil. Ten jazyk, který se používá, je jazyk globalizace. Ale co se týče veřejné zprávy, tam se ten problém vůbec nevyřešil. A jsou tady velmi různá pravidla, která jsou samozřejmě ovlivněna uh, Eh, tím daňovým základem a daňovým systémem. Takže je tady určitá eh, nutnost jednotit tato účetní pravidla a podívat se, jaké jsou rozdíly tedy v té soukromé a veřejné sféře. Eh, a já tady konstatuji, a také v rámci Evropského parlamentu, že e, tady e, jsou velmi různé účty a e, samozřejmě, že se to bude týkat také investic do nemovitostí. A další věc, která mě zaráží. Každé generální ředitelství má pravděpodobně svoje vlastní principy a svoje vlastní pravidla. A já bych se chtěl obrátit na pana Valbrka a zeptat se, zda každé ředitelství má svoje vlastní pravidla. Já jsem měl příležitost se seznámit s jedním pilotním projektem. To bylo pro nás společné. Chtěli jsme tady mít takový experiment. A co se týče eh, výzvy k předkládání projektu. Jednalo se o učňovská střediska, tam se víceméně sepsaly zadávací podmínky, ale když jsem viděl ty dokumenty, eh, které jsou požadovány na kandidátech, tak to opravdu zadusíte ten projekt v samotném začátku. Pokud nebudeme pragmatiční, tak se z toho nedostaneme. A ten projekt, o který vlastně e, se e, dělili dva generál, dvě generální ředitelství, tak jsem zjistil, že neměli stejná pravidla. Každé ředitelství mělo e, vlastní pravidla. A co patřilo do té oblasti z těch 600 stran v rámci těch jednotlivých kompetencí těchto dvou generálních ředitelství. E, skutečně e, měl jsem dojem, že ti úředníci měli obrovský děs z toho, aby se rozhodli a stvrdili to nějakým razítkem na papíře. Neměl by tady fungovat princip odpovědnosti Prostě eh, měla by zde být snaha nějakým způsobem to prolomit, jinak opravdu se udusí vše v samotném počátku. Také jsem byl překvapen tím, že tady musí být vlastně eh, předběžné vyhodnocení, jakési a priori vyhodnocení. Ale myslím si, že ve výzkumu je nutné souhlasit s tím, že tady vznikne určitý výsledek, který není určen předem. Pak jsem eh, se seznámil také ze skutečnosti v Jordánsku a v Libanonu. Tam byly různé mise, pan Fernández tam byl také. A mezinárodní organizace, které používají evropské finance, řekly, že Evropská unie je opravdu na špici toho, Eh, administrativního formalismu a že se může toto provádět třeba deseti různými způsoby. To není možné takto pokračovat. Máte představu ohledně toho, co stojí audity? Není to Evropa, která to financuje přímo. Jsou to organizace, eh, které se obrací na tyto auditorské firmy a ani tady nejsou stejné eh, normy. Může to být různé mezi těmi různými auditorskými firmami. To je opravdu šílené, promiňte, ale není možné takto pokračovat. Ten image Evropské unie je opravdu uděsný. Zkuste zorganizovat referendum na toto téma, uvidíte, co z toho vyleze. Ale já už končím. Za chvilku možná budete reagovat ohledně té různorodosti. A také bych se chtěl zeptat, zda někde v komisi nějaké ředitelství pro koordinaci. Snad mi rozumíte není tady potřeba udělat jakýsi audit všech těch jednotlivých generálních ředitelství, aby se zjistilo, jak to tam funguje? Paní Jela Sander. Ah, Pan Danone? Pan Danone A nebo paní Gressle chce do toho vstoupit? Simplement. Hey. Já se domnívám, že tato diskuze je zajímavá a velmi užitečná. Ale byl bych rád, kdyby následovaly činy, abych to schrnul. Je tady, byly tady určité věci, které tu zazněly, hovořil o nich také pan předseda a jsou velice znepokojivé a ukazují na dysfunkce Evropské unie. A to je opravdu velká starost, protože když jste v terénu, tak místo, abyste dostávali komplimenty, protože Evropská unie dává peníze, tak eh, se na vás hnou bítky. Je to příliš komplikované a mnoho subjektů vlastně se vzdává těchto evropských eh, financí. Takže to je zásadní problém. Jak jste správně řekl, je to jako mezi blázny. Takže musí následovat činy. Finanční nařízení je užitečné, samozřejmě, ale nesmí to být brzda a nesmí to být nástroj na vydávání peněz. Do projektu se musí investovat, ne do finančního nařízení. A musí být samozřejmě jednoduché. Musí tam být harmonizovaná, jednoduchá pravidla, jak jste to řekl. Prostě um, jaké, jakási mezinárodní, univerzální stupnice. Není možné, aby tady bylo takové množství různých účetních norem. Pravidla musí být jednoduchá, známá, trvalá, není možné tále, stále změnit a musí se dodržovat. A s tím souvisí nezbytnost kontroly, ale ne nezbytně mnoha kontrol. Musíme si dnes uvědomit, že ty desítky kontrol, o kterých jste hovořil, eh, začínají eh, velmi zatěžovat a pokud jsem se hlásil o slovo, je to proto, že před 14 dny jsem přijal ředitele tří francouzských výzkumných centrál, včetně Pasterova eh, institutu. A ti říkali přesně to, co říkají zástupci výzkumu zde. Základní výzkum nemůže mít výsledky, může mít eh, povinnost používat eh, určité prostředky, ale ne výsledky. Takže základní výzkum může být financován jenom veřejnými financemi a tak to bylo vždycky. Samozřejmě, že eh, si podnikatelé usilují o zisky, ale eh, základní výzkum je financován veřejnými financemi, ať je regionální, evropský, národní a je jasné, že není možné požadovat výsledky na základním výzkumu. To je prostě evidentní. Takže se musí najít jednoduché postupy, které e, umožňují těm e, vědcům, výzkumníkům, aby zkoumali, aniž by tady byla povinnost dospět k nějakému konkrétnímu výsledku. Takže jsou tady opravdové potíže, na které se poukázalo a musíme je brát potaz. Evropa Evropu začíná eh, už jaksi předbíhat výzkum některých eh, zemích jako Čína nebo jiné nové ekonomiky. Takže si musíme tento problém uvědomit a musíme vypracovat pravidla, která by nebyla svěrací kazajkou. Ano, to je. E, dokonce se to rýmuje, tedy paní Sender. Děkuji, pane předsedo. Já bych eh, chtěla nejprve říci, že eh, tato práce by se neměla týkat jenom výzkumu. Samozřejmě z hlediska rozpočtu právě tam jsme velice znepokojeni, protože chybovost je veliká. Možná jsme se teď dozvěděli z některé důvody, ale já bych tedy prosila, aby se to týkalo i zemědělství a e, strukturálních fondů, protože i tam zaslýcháme stížnosti e, ze strany malých radnic, nevládních organizací, zemědělců, od velkých podniků, pomalá družstva. Všichni se stěžují na stejný problém. E, vy jste o tom mluvil, že už o tom eh, hovoří i nevládní organizace, mezinárodní organizace, takže prosím, aby tom, abychom se stejně tak věnovali této záležitosti i v jiných oblastech. Eh, u toho výzkumu samozřejmě eh, kvůli některým specifickým možnostem zjednodušení ta kontrolní část je problematická. My jsme zaznamenali, že ten účetní dvůr, tady zastupuje pan Lasaros, s kterým vlastně Eh, na tom spolupracujeme, jak to zjednodušit u výzkumu, ale i v jiných oblastech, protože máme tady výzkumníky z velkých univerzit, z velkých firm jako Pfizer, Bayer a další. Pak tady jsou zemědělci, malé podniky. Eh, často potom se postupuje takovou, eh, takovou metodou blame and shame. Já si myslím, že to je nespravedlivé. Takže je třeba, abychom byli schopni toto udělat pro všechna odvětví, aby to nevyvolávalo dojem, že některé, některá odvětví mají, řekněme, nějakou výjimku. Pan Krontáler tady dokonce říkal, že eh, třeba bez kontrol by mělo být až 50 výdajů, no tak já nevím, pak máme třeba zemědělství, sociální fond, pokud bych jim toto umožnili, tak by se jim to také líbilo. Pak tady je problematika kontrol, mluvil o tom pan Firat. My samozřejmě se také snažíme zjednodušovat, ale pro všechny, nejenom pro odvětví výzkumu a vývoje protože pokud by jedno odvětví mělo nějaké drastické normy a jedno odvětví eh, jenom vlastně takové úlevy, tak by to nebylo dobré. Nicméně za důležité považuji eh, to, co eh, říkal pan Krontáler, že třeba ten institut Maxe Planka, jeden z nejprestižnějších ze zákona, nemůže si vzít půjčku, my tady vlastně se snažíme poskytovat finance z evropského rozpočtu právě na tento typ podpor eh, s různým výsledkem a myslím si, že to je věc, kterou bychom se měli zabývat. Ta jednotná příručka, já s tím rozhodně souhlasím, ale příručka, která bude mít maximálně 40 stran, ne, aby to byla příručka, která bude mít 6 tisíc stran, to by potom bylo eh, k ničemu, jak říkal eh, i pan Child, eh, to znamená jednotná příručka, ano, ale třeba 40 stránek, tak aby se v tom všichni orientovali. A potom jednotná nebo jediná kontrola, to je také náš cíl, dosáhnout důvěry, jak o tom mluvil pan Krontáler, mezi komisí a příjemci, těmi laboratořemi a podobně, ale také by tady měla být důvěra mezi těmi jednotlivými kontrolními orgány. Jak říkal pan Artví, nejenže každá země má různé systémy, ale některé země e, vlastně s federálním uspořádáním, tam potom ještě každý region má své vlastní e, kontrolní postupy a tluče se to vlastně s těmi jinými a je to velice složité. Takže je třeba, abychom eh, i ve spolupráci s účetním dvorem, eh, který se na tom hodně věnuje, i pan Lazaru to zná, tak bychom měli dosáhnout toho, aby v těch různých vrstvách kontrol ex ante, ex post a v průběhu ve všech odvětvích, abychom dospěli k nějaké důvěře mezi těmi kontrolními orgány, tak, aby prostě stačila jedna kontrola a potom celý ten zbytek toho řetězce, ať už eh, na místní nebo evropské úrovni, byl s tím srozuměn a uznal by ty výsledky kontrol. Pokud jde o rozpočet, a tím už budu končit, rozpočet na základě výsledků, po té, co jsem si tady vyslechla, eh, tak souhlasím s tím, co říká zpravodajka paní Gresle, že bychom měli ještě diskutovat o tom, jakým způsobem nebo do jaké míry třeba eh, je možné ten rozpočet na základě výsledků adaptovat pro všechny uživatele, aby na to někteří nedoplatili. Eh, protože to se vlastně netýká jenom výzkumu a vývoje, ale eh, i v dalších odvětvích může vyvstat problém, co je, jak je vlastně chápan výsledek a může to mít dramatické důsledky. Evropská Eh, eh, Unie už tak eh, vyvolává často nespokojenost, někdy neúplně zaslouženě. Ale je pravda, že právě v této oblasti prezentace výsledků občanům, vlastně aby věděli, na co vlastně platí, tak myslím, že bychom to mohli dobře ukázat. Myslím si, že vy v tomto odvětví výzkumu a vývoje jste právě důležití, protože pokud bychom byli schopni právě tady ukazovat tyto výsledky, tyto cíle, tak by to přispělo k tomu, že se bude šířit kreativita, svoboda, a zvídavost toho základního výzkumu, že to bude fungovat. fungovat. Ale je třeba, abyste nám v tom eh, pomohli a aby skutečně ta věda z toho měla nějaký prospěch. Požádáme, nebo zeptáme se lépe řečeno kolegů, zda ještě mají otázky. Nevidím nikoho. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bych eh, rád reagoval na některé z otázek, které to zazněly. Určitě to není tak, že bych měl v kapse nějaká řešení, ale pár myšlenek nebo nápadů ano. Co se týká účetních systémů, tak možná je špatné myslet v termínu účetní systémy, popisovat to jako systémy. Možná bude uh, snaží jednodušší definovat požadavky v kvalitativních pojmech. Ne říct, musíte žádat podle AIS e nebo německého systému a tak dále. Spíš je důležité říci, co tím myslíme, jak k tomu chceme přistupovat. A pak to řeknete a pak se můžete podívat na ten celý účetní systém, jak s tím můžete fungovat. To by je třeba mohla být cesta místo toho, že bychom říkali jeden z 15 účetních systémů a jeden si vyberte. Možná je to takový nápad. Za druhé, využívání půjček. Paní předsedkyně, vy uh, Víte, že náš pan ministr financí je velice přísný muž, co se týká kontroly veřejného dluhu a on určitě nedovolí využívat půjčky v právním rámci. To je odpověď, která vás možná neuspokojí, ale co je důležité právě pro ty výzkumné organizace, hlavně v oblasti základního výzkumu. To je myšlenka, kterou jsem zmínil. Tedy máme investici, investujeme do výzkumu a návrat této investice se neobjeví ve vaší organizaci. To znamená, vy z toho nemáte nějaký výnos, nemáte výnos svých investic to znamená, že to není nějaký business model, který by se o to mohl opřít. Pro mě to tedy znamená, že půjčka není systém, není způsob, jak financovat výzkum jako takový a už vůbec ne základní výzkum. Pokud máte nějakou spolupráci s průmyslem, tak tam už to může být jiné. Možná i vy máte pochybnosti, zda by to fungovalo, ale uh, pro mě, jak já to jasně chápu, tak tohle prostě není způsob, jak bychom měli postupovat. A druhá, třetí otázka, to jsou paušální sumy, paušální částky. Zda můžeme žít s těmi paušály, ale samozřejmě přicházíme o peníze. Viděli jste 50 ku 25% a my bychom byli rádi, kdyby se to víc blížilo realitě. Chápu, že na jedné straně se jedná o zjednodušení, na druhé straně musíte mít nějakou míru reálnosti v tom, kdybychom snad mohli jít výš, ale e, v důsledku to pak znamená, že pro takové příjemce, kteří nemají takové ty vysoké paušály, které možná zajišťují až příliš velké financování, No, já vidím ten problém, ale jeho řešení nikoliv. A skončil bych poslední poznámkou. Možná se nejedná o řešení, ale když jsem se, bych eh, se vrátil k německému filozofovi Immanuelo Kantovi, tak on řekl, čím eh, více ztrácíte, tím větší úroky to jsou. Jde tedy také o to, co ztrácíme, kdyby každý pracoval s těmi prostředky, tak já jsem si jist, že bychom nepotřebovali ty až tak velice podrobné předpisy a nařízení. Děkuji. Bien. Dobrá. Možná, že v té čtvrt která nám zbývá, bychom mohli požádat naše hosty, aby na základě té výměny, která tady proběhla v této části, aby nám stručně řekli, jaké poučení z toho vyvozují a aby také zareagovali na otázky pana Gresle, pana Denano, paní Sender a mě. A teď ještě k té připomínce, kterou jste učinil ohledně půjček a výzkumu. Hovořím pod kontrolou pana Fernandeze, který byl zpravodajem návrhu. Eh, pro EFSI, bylo jasné, že výzkumné, eh, výzkumná střediska, zvláště pro základní výzkum, nemohla přistupovat k EFSI vzhledem k tomu, že to byly půjčky a vzhledem k tomu, že jejich systém financování neumožňoval zpětné proplacení. Takže to bylo za to na vědomí. Takže budeme postupovat tak, jak jste vystupovali v té první části. Takže První vystupující byl, byl pan Velbrok. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Pokusím se odpovědět stručně. Co se týče vašeho znepokojení ohledně prezentace a přípravy těch pilotních projektů a té přípravné fáze, my máme skutečně vyhodnocovací funkci z hlediska proveditelnosti a lituji, pokud jste měl nějaké odlišné ohlasy z hlediska jiných ředitelství. My máme harmonizovat tuto záležitost eh, v rámci ředitelství pro rozpočet díme nad tím, anebo budeme bdít nad tím, abyste dostávali jednotnou odpověď a máte to, tak jste udělali obrovský pokrok v tomto, nebo musíte ještě také udělat velký pokrok. Eh, my máme útvary, které mají velmi málo zaměstnanců. Eh, měli byste mít odpovídající prostředky, eh, protože když oslovíte nějakého komisaře na toto téma, tak on řekne, ano, máme ředitelství a vy řeknete, že nemáte dostatek prostředků. Co se týče dalších témat, zvláště ty stížnosti, o kterých hovořilo OSN nebo eh, Světová banka nebo jiné mezinárodní organizace, tak tady musím říci, že je pravdou, eh, že se snažíme eh, jak si zjednodušovat. Zvláště máme různé úvahy ve spolupráci s účetním dvorem ohledně toho, do jaké míry bychom mohli vycházet z auditu, které dělají eh, naši partneři ohledně ehm, evropských prostředků a v souladu s mezinárodními normami. Například auditor nebo kontrolor eh, OSN uznává eh, přidanou hodnotu toho vyhodnocení ex ante, tak jak to děláme v rámci našich útvarů, kde hodnotíme, zda ty normy našich partnerů jsou ekvivalentní nebo nikoliv. A to je proces, v kterém OSN se dozvěděl spoustu věcí ohledně i svého vlastního systému, takže je to reciproční. Nemusíme vše zavrhovat, ale my víme, že tady musíme udělat velké zjednodušení a také to budeme navrhovat. A teď, co se týče výsledku. Chceme se samozřejmě soustředovat na výsledek, pokud je to možné. Jsme si vědomi toho, že základní výzkum někdy neumožňuje vycházet nebo opírat se o výsledek a v takovém případě budeme i nadále mít možnost poskytovat subvence pro nás. Eh, je důležité, abychom dokázali na základě našich nástrojů pojednávat každou situaci bez jakékoliv diskriminace. O tom hovořila paní Centen. Samozřejmě není možné mít prostě některé paušální platby velmi vysoké v jednom sektoru a v jiném vůbec ne. Takže to jsou věci, kterými se budeme zabývat. A také by bylo vhodné teda tak trošku ulečit tu kontrolu ex ante. Učetní dvůr je nezávislý. To znamená, vy byste eh, měli jaksi využívat možnosti obrátit se na státy a vyzvat je k tomu, aby se snažili sjednotit eh, svoje normy. A mohli byste takovýmto způsobem eh, vystupovat i vůči komisi nebo Evropskému parlamentu z hlediska revize. Samozřejmě existují chyby, které jsou naprosto formální, například ve společné zemědělské politice, Eh, necháte prostě eh, něco na určitém místě, kam to nepatří a pak je to vnímáno jako zásadní chyba. To je skutečně nerozumné. It is indeed eh, a surprise to... Děkuji vám, pane předsedo. Je překvapivé slyšet, že se uplatňují různé účetní systémy. Mezinárodní účetní standardy jsou univerzální a měly by se tedy Eh, uplatňovat všude. já použiji příkladu. Ten způsob, jakým se například eh, konstatuje příspěvek států do rozpočtu Evropské unie, tento způsob je různý v jednotlivých případech. Uh, and, um, the commission should... A Komise by měla udělat maximum pro harmonizaci postupů ve všech zemích a to mám, nemám na mysli jenom účetní systémy, zjednodušení, ale způsob, jak dosáhnout zjednodušení, leží právě v harmonizaci. A my se těšíme na to, že budeme v situaci, kdy budeme moci používat národní eh, auditní nebo kontrolní certifikáty. My jsme pro jedinou kontrolu, ale než se tedy spolehneme na tyto národní certifikáty, tak potřebujeme mít jistotu, že tyto certifikáty splňují eh, požadované eh, normy. Takže myslím, že i v této oblasti by komise mohla podstatně přispět tím, že by zavedla nějaké pokyny, které by se neustále sledovaly. Děkuji. Děkuji, pane Lazaru. Takže pokračujeme. Paní Atane, Děkuji. Já bych, já odpovím, co se týká těch finančních nástrojů a kolega se potom bude věnovat těm paušálním částkám. To jsou dvě samostatné věci. Finanční nástroje po té, co se objevilo Junkrova nařízení jedné řízení o Junkrově plánu, a já bych za to chtěla generálnímu ředitelství poděkovat. Začalo, že přišel, přišly do poradní služby Enofin s tím, jaké jsou příležitosti pro organizace vědy a výzkumu a technologie v souvislosti s Junkerovým plánem. Řeklo se, dobře, jsou to nějaké finance, které se posunou z Horizon 2020 do Junkerova plánu. Je to zatím stále ještě otevřená šance a vidíme, že to může být velice chytrý doplněk pro specifické aktivity, dokonce i pro aplikovaný výzkum. A slyšela jsem, že se tady hovořilo hlavně o základním výzkumu a jeho podpoře. Ne, ne, i Fraunhoferův institut by z toho mohl profitovat. Jsou tady zdroje pro základní výzkum a další zdroje pro průmysl. To znamená, jde i o aplikovaný výzkum, který není podporován jenom z veřejných zdrojů. I průmysl potřebuje podporu. Zatím nikde nejsou velké kapacity brát si půjčky. Když se na to podíváme, tak některé laboratoře jsou podporovány strukturálními fondy a půjčkami, ale ty půjčky potřebují nějaké záruky a ty záruky může poskytnout průmysl. Řekne se dobře, může to být business model, když pracujete pro Siemens nebo pro Philips nebo pro někoho, kdo to pak bude využívat v dalších deseti letech a dá na to x milion eur ve smlouvách, ale když pracujete pro malé a střední podniky v Evropě, pak víte, že ten sektor není organizován, nemůžete eh, využít nějakých smluv, pro garance a EIB je banka, která pracuje eh, podle principu due diligence a je potřeba mít finanční nástroje, je třeba mít projekty s větším rizikem a hledají se různé investiční platformy, třeba ve Francii, BPI eh, se stále snaží rozvíjet ty nástroje, tak já si myslím, že díky eh, službám Inofin se tomu začínáme věnovat. Než se to stane realitou, tak o tom dlouho přemýšlíme a nikdy to nebude součástí těch velkých business modelů a je to i pro aplikovaný výzkum, ale je to zajímavé, je třeba se na to podívat, ale rozhodně neuvidíte, že by se to šířilo do všech stran. Myslíte, v jakém okamžiku chcete používat velkou půjčku. Já jsem to prožíval ve Francii, tehdy jsem byl v Národním parlamentu. Je to proto, že prostě člověk neměl eh, šanci vyjednávat mezi eh, náklady na investice a náklady na běžné výdaje. A když se toto nedořeší, tak je, padne rozhodnutí ohledně té velké půjčky. A to v podstatě svědčí o nedostatečnosti, předchozí nedostatečnosti státní zprávy. Pan Wolfgang Sutter. Um, Děkuji. Chtěl bych eh, doplnit otázku těch eh, paušálních částek a stejně tak se věnovat otázce, proč jsou tam tak velké rozdíly v těch eh, standardech a účetních systémech. V podstatě ty standardy jsou svým způsobem dané, každý se blíží mezinárodním standardům, ale máme různé metodologie, jak dojít k souladu s tím standardem. A tyto metodiky nejsou takové, že by jedna byla dobrá nebo špatná. Jsou různé způsoby, jak dojít k závěru, aby byl člověk v souladu se standardy. Třeba přímé náklady, to není systém, který by byl univerzálně definovaný, kde každý může říct, chápu pod tím přesně to tež, když se řekne přímé náklady, direct costs. A teď, když tohle vezmete v úvahu, tak máte situaci, že přímé náklady technicky je jiný koncept v různých uh, účetních postupech, malých organizacích, nebo někde dochází k jasném oddělení jednotek od sebe, ale někde může být možné v úvozovkách produkovat více přímých nákladů v tom účetním systému než v nějakých integrovanějších organizacích, které třeba sdílí vybavení nebo, nebo personál v rámci organizace. A to je problém, když se pak dostanete k paušálním částkám, protože paušál v rámci Horizon říká, my očekáváme, že základ je stejný ve všech těch jednotkách, to znamená, pak můžeme aplikovat stejnou paušální částku. A je tam to riziko, když vidíte, řeknete paušál, kolega to řekl, když to nastavíte vysoké, tak můžete mít eh, příjemce, kteří mají hodně přímých nákladů a málo nepřímých v důsledku své struktury a tak dále. A to nakonec může vést k tomu, že docílí zisku, ale pak můžete mít integrovanější, komplexnější organizace s infrastrukturou, s ohledem na potřebné zdroje a pak máte systém, který spíš se opírá o nepřímé náklady a nakonec ta materiální hodnota těchto nákladů je totéž. Jde o to, že technicky je to jinak pojato a když mm, uděláte přímé náklady plus fair trade, takový koncept, tak eh, můžete akcelerovat tu nerovnováhu, protože za prvé financujete přímé náklady do 100% a navíc k tomu dáte ten paušál, ale může se stát, že tady je jedna věc, kterou říkal i pan Eller, jde tady kontinuum různých konceptů a musíte žít s tím, že co se týká paušálů, tak ten přístup jeden pro všechny rozhodně není v pořádku. Určitě to není v pořádku, když se podíváte na nejrůznější konstrukce výzkumných projektů. Děkuji. Děkuji a prosím, abyste byli co možná nejstručnější. Vzhledem k tomu, že tlumočníci nás za chvilku opustí, pan Tomas Esterman. Uh, ano, já bych chtěl zareagovat nejprve na tu otázku ohledně půjček. Víme, že um, v, v sedmi systémech si univerzity nemohou brát půjčku a v šestnácti systémech mohou, ale za velice striktních podmínek. Uh, také si myslíme, že rozpočtová situace v mnoha systémech znamená, že se to pravděpodobně asi nezmění, protože mnoho systémů je také pod striktní kontrolu, pokud jde třeba o zadluženost a v mnoha systémech jsou univerzity veřejnoprávními institucemi, takže se to asi nezmění, což vylučuje velké množství aktérů a přispěvatelů eh, z toho, aby mohli tedy eh, těžit takového financování. Druhý bod byla tedy otázka na tu různorodost. To my pocítujeme ze všech našich konzultací velice silně. Jsme různorodou skupinou institucí Máme tam instituce, které třeba jsou velké organizace s orientací na výzkum, mají velké množství evropských projektů, pak eh, to jsou subjekty, které mají eh, vlastně projekty, ale velice konkrétní, specifické pro nějakou oblast a podobně. Takže je také velice důležité zajistit nebo uvědomit si, že mají různé potřeby a je také tady možnost si říci, že jim to umožňuje využívat různé druhy financování. Taková je i zpětná vazba, kterou získáváme při našich konzultacích, že nemají dostatečné kapacity pro finanční řízení, často využívají národní systémy a ti by chtěli využívat spíše té možnosti paušálů, a ti, kteří by dávali přednost paušálům, jsou často ze zemí, eh, kde vlastně neznají reálné náklady své činnosti. Takže to je vlastně taková nevýhoda. Třetí důležitý bod je, že ten předpoklad, že systém reálných nákladů by byl nákladnější, než systém nepřímých nákladů, to není pravda, protože vidíme, že to hodně závisí na tom daném projektu. Pokud máte projekt s vysokými přímými náklady, s vysokými mzdovými nákladami a nízkými náklady na infrastrukturu, pak možná ten paušál by znamenal nadfinancování. Pokud máte menší mzdové náklady a vysoké nepřímé eh, eh, náklady, tak potom to, ten, ta situace to je, té sazby je zase obráceně. Takže by bylo důležité umožnit těm, eh, kteří mají nějaký specifický systém, aby mohli používat metodu, která je pro ně specificky užitečná. Eh, teoreticky by tady byla možnost zohlednit eh, systémy, které by byly třeba nějak certifikované. A pak je tady jeden důležitý bod do diskuse. Nejde tady o to, že budou prostě systémy jiné než systémy národní, ale je tady otázka, zda budou eh, dodržovat určité standardy. Tady nejde o certifikaci něčeho, něčeho, co by odpovídalo jedinému modelu. Jde tady spíše o to, zda ten proces bude mít nějaké mezinárodní standardy, například pro univerzity třeba ve Spojeném království už dlouho mají se národními eh, sponzory výzkumu vlastně vyvinutý systém, jak eh, se mají účtovat některé náklady. A pak tady je otázka toho, že třeba něco nemůže být přijato, eh, protože třeba ten daný subjekt má třeba půjčku na něco úplně jiného a pokud Eh, když se na to podíváte do detailu, tak to nedává moc smysl. Takže mohou být třeba systémy na národní úrovni ale různé, ale bylo by důležité, aby byly eh, obecně jak akceptovány. Když říkáte, že někteří nejsou schopni vyhodnotit náklady toho, vlastně co realizují, tak tady přece jenom musíme najít určité možnosti, jak si zjistit, jak eh, to provádí, jak můžete to zlepšit, když nevíte, jak to probíhá. Takže musí tady být určitá páka, která by dovedla k minimu dobrých postupů. A nyní bude hořit pan Firat. Eh, Z hlediska malých a středních podniků já jsem strávil 17 let v pařížských nemocnicích, také v Pasterově institutu a sedm let jsem pracoval v Novartisi. A nakonec tedy jsem skončil v té malé struktuře Firalis. A pokaždé se tam objevil ten problém, o kterém jste hovořil to znamená z hlediska půjčky, amortizace, ale ve všech těchto strukturách eh, se to objevovalo jiným způsobem. Když hovořím o těch malých podnicích, tak eh, auditorské kontroly nám mm, nečiní velké problémy. Malé mm, podniky jsou vystaveny mnoha kontrolám, jednak eh, v rámci té dané země, protože ty podniky dostávají celou řadu subvencí a splatitelných úvěrů v případě úspěšnosti. Takže to nám opravdu nečiní příliš mnoho problémů. Pochopitelně, pokud eh, bychom mohli eh, ty mezinárodní normy používat všude, tak by to byla velká výhoda. A co se týče půjček, eh, já se domnívám, že úvěry jsou velmi užitečné pro malé a střední podniky. U všech projektů, eh, které jsou koordinovány v rámci malých a středních podniků. Takže já myslím, že je vhodné ponechat tu různorodost těch různých schémat financování v Evropě. Dokonce by se tato schémata měla ještě více diverzifikovat, měli bychom být ještě více kreativnější v rámci malých a středních podniků. E, my máme velmi malé úspěchy z hlediska těch klasických projektů. A samozřejmě, e, když máte možnost získat subvenci, tak je to velmi zajímavé. Ale co se týče půjček, tak e, tady mám na mysli například Eurotranspio projekt nebo Eh, jaksi projekty dvou států a tam ta míra úspěšnosti je až 50 takže eh, to samozřejmě nám umožňuje postupovat rychleji, takže půjčky jsou pro nás velmi užitečné. A naším úkolem je verifikovat, že tam je opravdu evropská přidaná hodnota, že se nejedná pouze o distribuci peněz. Tak takže eh, jak to vypadá, ať už ty evropské finance jsou v podobě půjčky nebo subvencí, co způsobuje, že bez těchto eh, jaksi příspěvků by tyto projekty se nemohly realizovat? A buďte co nejstručnější, protože máme už jenom tři minuty zde tlumočníky. Pro všechny zásadní projekty potřebujeme inovace a nemůžeme odhadnout, jaký bude výstup, ale některé projekty, které jsou bližší trhu, bychom měli opravdu se pokusit využít všechny způsoby financování. A tam jsou užitečné půjčky pro projekty, o nichž víme, že už se blíží trhu, blíží se třeba klinickému využití nebo jiné formě praktického využití. Děkuji a poslední eh, vystupující, pan Child. Děkuji, pane předsedo. Budu velmi stručný, tři body jenom. Nejdříve ty průzkumy, o kterých jsem hovořil v rámci Horizontu 2020, obsahoval také otázku, jak porovnáváte naše současné postupy s jinými podpůrnými programy u výzkumu? A velká většina těch respondentů odpověděla, že ty jiné systémy, které v současnosti existují, nejsou rychlejší nebo efektivnější. Byli to samozřejmě naši účastníci, kteří dali tuto odpověď. Druhý bod. Já s vámi osobně velmi sympatizuji z hlediska harmonizace veřejných eh, účtů, veřejného účetnictví ale mezi tím my pracujeme na uznávání účetnictví našich účet, účastníků, místo toho, abychom na nich požadovali, aby vytvářeli paralelní systémy, tak, jak by nám to vyhovovalo. Musíte se ovšem vyhnout tomu, abyste měli dva účetní systémy. Jeden systém pro ty instituce, kterými se zabýváte, a druhý systém, který by vyhovoval E, našim potřebám. Ten zdroj informací musí být jednotný. Souhlasím s vámi. A poslední bod, a tam jsem také s vámi zajedno. A myslím si, že to je hlavní lekce z této diskuse. Musí tady být kolektivní vůle pracovat na mm, jasnější přidané hodnotě, na dopadu naší práce, který by byl jasný a zjevný, místo toho, abychom Eh, se zaměřovali pouze na naše byrokratické systémy a na jejich zprávu. Já si myslím, že kolektivně bychom měli usilovat o systémy, které by jasně ukazovaly přidanou hodnotu a dopad toho, co zde činíme, místo abychom se zabývali eh, tím eh, procesem, který zde funguje z hlediska komise, ale i ostatních institucí. Takže musíme mít velkou představivost. A to samozřejmě předpokládá důvěru. A předpokládá to, že na sebe bereme určitou část rizika. Musíme se prostě odvážit, aby se ty věci daly do pohybu. A nyní paní Gresle uzavře. Já bych ještě řekl pouze, že e, ta revize v rámci polovice období z hlediska těch stropů nám přinese obrovské uspokojení. Ale oproti tomu máme mnohem jaksi zjevnější potenciál z hlediska reformy nařízení a hlavně těch postupů na úrovni jednotlivých generálních ředitelství. Děkuji, děkuji tlumočníkům za to, že se trvali přes čas. Děkuji, že jste přišli a hovořili s námi o svých názorech na toto téma. Ďábel se skrývá v detailu a my ho chceme vyhmátnout příští měsíc. Děkuji vám za všechny informace, které jste nám poskytli a Nezapomínejte, že my žijeme z toho, co vy nám řeknete, takže máte-li nějaké podklady, tak moje kanceláři budou samozřejmě vítány. Děkuji eh, panu předsedu Artují a výboru pro rozpočet, děkuji vám všem a přeji vám krásný zbytek večera. Děkuji.